friends. Vážení přátelé, vážení poslanci a poslankyně, už jsme ztratili 8 minut eh, té hodiny, kterou máme s paní komisařkou Tysonovou, kterou tímto srdečně vítáme. Máte, paní Tyson, slovo a poté bude možnost, aby reagovali zpravodaj a stínoví zpravodajové každý na dvě minuty. Máte slovo, paní komisařko. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně. Je mi potěšením být mezi vámi na výboru EMPL v Evropském parlamentu a s radostí vám představím svůj návrh na revizi v pravidlech koordinace sociálního zabezpečení. Jak víte, toto téma bylo označeno jako legislativní priorita ve společné deklaraci našich tří institucí a v první řadě bych ráda poblahopřála panu zpravodaji Balasovi, přeji jemu, stínovým zpravodajům i vám všem mnoho úspěchů, veškerý úspěch, jaký budete potřebovat proto abychom se mohli co nejdříve posunout eh, v této otázce, v této důležité otázce dál. Zeptáte-li se Evropanů, co je jejich nejceněnějším eh, právem, často ukazují právě na právo svobody pohybu v EU. Eh, svoboda pohybu osob v EU by v praxi nebyla možná, pokud bychom neměli eh, evropská pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení. Tato pravidla garantují občanům to, že nepřijdou o svou sociální ochranu, když se přestěhují do jiného členského státu, když se přesouvají do jiného členského státu. Samozřejmě členské státy i nadále mají plnou odpovědnost za organizaci a design svých systémů sociálního zabezpečení. To je v souladu se smlouvami, jak víte. Pravidla v tomto nařízení pouze určují, do jakého systému ten mobilní občan patří. Takové eh, zlaté pravidlo koordinace sociálního zabezpečení v Evropě je, že občané by měli být vždy pokryti pouze jedním systémem a to jenom a pouze jedním systémem. A kde přispívají do toho systému je právě to místo, kde mohou pak také žádat dávky. To nejsou nová pravidla, existují už od roku 59 a pravidelně jsou aktualizována. Teď je otázka, proč potřebujeme v tuto chvíli další revizi. Musíme totiž zohlednit celou řadu právních, hospodářských a společenských prvků vývoje. Náš návrh je postaven na práci a návrzích odborníků z členských států, a to těch, kteří mají za úkol implementaci a interpretaci komplexní sady pravidel, která se eh, každodenně zbíhají v administrativních komisích. My navrhujeme aktualizaci ve čtyřech oblastech. Za prvé v otázce dávek v nezaměstnanosti. potřeba těm, kteří hledají práci, umožnit, aby si své dávky v nezaměstnanosti vzali i do jiného státu v EU na 6 měsíců na místo aktuálních 3 měsíců. Dovolte mi vysvětlit, proč jsem toto navrhla. Aktuálně eh, máme v Evropě 1 milion lidí, kteří hledají práci v jiném členském státě než ve svém členském státě původu. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v některých členských státech a vzhledem k situaci plné zaměstnanosti, dokonce nedostatku dovedností v jiných členských státech, potřebuje Evropa, aby i ti, kteří hledají práci, byli mobilní. Nicméně je potřeba jim garantovat, že budou mobilní za podmínek, za okolností, které budou spravedlivé pro všechny a které neumožní jaksi takovéto černé pasažérství, aby se tak řeklo. Takže my navrhujeme, že pokud se někdo kvalifikuje pro dávky v nezaměstnanosti v dané zemi, kde naposledy pracoval, měli by mít možnost tyto dávky v nezaměstnanosti si sebou vzít na alespoň 6 měsíců místo 3 měsíců do zahraničí. Pokud mají pocit, že mají lepší naději najít práci v nějakém jiném členském státě. To není na úkor nikoho, eh, protože oni přispívali do toho systému, kde mají nárok na dávky a ten export dávek v nezaměstnanosti samozřejmě zůstává předmětem určitých podmínek. Například ta osoba musela být, se stát nezaměstnanou proti své vůli, což eh, ten daný členský stát eh, může eh, kontrolovat. Do sedmi dnů se ta osoba musí zaregistrovat na úřadu práce v daném členském státu, kam se přesouvá a musí plnit veškeré podmínky, které se tam stanovují. A tento veřejný úřad práce musí každý měsíc informovat orgány původního členského státu ohledně snahy na toho člověka nacházet novou práci. Navrhujeme rovněž e, také změny ustanovení pro pohraniční, příhraniční pracovníky, to znamená pracovníky, kteří žijí v jednom státě, ale pracují v jiném státě, přičemž se každý den nebo každý týden vrací domů. Pokud se oni stanou nezaměstnanými, chceme, aby členský stát, kde pracovali a kde tedy platili sociální, sociální příspěvky, aby tento stát platil za jejich dávky v nezaměstnanosti. A to za té podmínky, že tam pracovali alespoň jeden rok, tedy 12 měsíců. To je spravedlivé a jednoduché pravidlo, spravedlivější a jednodušší než aktuální pravidla. A nakonec, co se týká dávek nezaměstnanosti, navrhujeme, že by lidé měli pracovat alespoň tři měsíce v jiném členském státě, než budou moci žádat o dávky v nezaměstnanosti. Jinými slovy, v tom novém členském státě a v tom eh, minulém členském státě se agregují a podle toho se hodnotí, zda ten daný člověk má nárok na dávku v nezaměstnanosti. Druhá část našeho návrhu tady zavádíme společnou definici dlouhodobé péče, respektive dlouhodobých dávek z péče a kritéria, podle kterých se tyto identifikují. Takže bude jasné, jakým způsobem se s těmito dávkami zachází v přeshraničních situacích a jaké tyto dlouhodobé dávky na péči eh, mohou občané nárokovat, když se stěhují do zahraničí. Eh, třetí část našeho návrhu eh, pokrývá tu osu hospodářsky neaktivních občanů a jejich nároku na sociální dávky. Já jsem od občanů slyšela, vy jistě taky v mnoha členských státech, ehm, Otázky, které spochybňují e, okolnosti, za, kterým, za kterých mohou mobilní občané mít přístup k sociálním dávkám. Takovéto obavy jsou často založeny na neporozumění aktuálním pravidlům, ale nelze je proto ignorovat. Evropa si nemůže dovolit e, ztratit, eh, prohrát bitvu eh, o veřejné mínění o volném pohybu. Musíme občanům vysvětlovat, jaká jsou pravidla, proč jsou spravedlivá a jak se vynucují. Návrh komise proto kodifikuje eh, důležitá, důležité rozsudky Evropského soudního dvora, kde se říká, že svoboda pohybu neznamená bezpodmínečný volný přístup k sociálním dávkám v jiných státech. Členské státy mohou přístup k sociální péči a sociálním dávkám podmínit eh, například eh, místem pobytu, jinými slovy, že ten mobilní občan musí mít dostatečnou možnost, jak si se uživit, ehm, což už je ten případ, nicméně náš návrh eh, tento princip explicitňuje. Rovněž vyjasňujeme, ehm, koho se toto týká, protože to se týká neaktivních občanů, jinými slovy lidí, kteří nepracují a kteří aktivně práci nehledají. A za čtvrté, náš návrh harmonizuje terminologii v oblasti terminologie sociálního zajištění s terminologií v otázce vysílání pracovníků, nicméně nemění se pravidla sociálního zajištění, zabezpečení pro vysílané pracovníky. Vyslaní pracovníci jsou stále, eh, stále podléhají sociálnímu systému svého původního státu pakliže jsou vysláni na méně než 24 měsíců. Vážení poslanci, náš návrh stanovuje jasné postupy pro národní orgány za účelem zhodnocení, ověření statusu sociálního zajištění vyslaných pracovníků, zjistit případné zneužívatele systému. Jsou to návrhy založené na ceném vstupu, který jsme obdrželi od ad hoc pracovní skupiny administrativní komise. A nakonec co v tom návrhu není? Komise se rozhodla, že nenavrhne žádné změny pro pravidla, eh, co se týká exportu dávek na děti. Eh, bez ohledu na sílu politických názorů nebo eh, občanských názorů na toto téma v některých členských státech. Důkazy podporují jak z hlediska hospodářského dopadu, tak regulační zátěže ehm, podporují přístup bez změny. Kromě toho jsem přesvědčena o tom, že Evropská unie nemůže na jednu stranu tvrdit, že osoby eh, mají právo na stejný plat za stejnou práci na stejném místě a zároveň akceptovat, že pracovníci, kteří eh, přispívají stejnou měrou do stejného systému sociálního zabezpečení, budou dostávat různou míru dávek podle toho, kde oni nebo jejich děti bydlí. To je otázka vyvážení a spravedlnosti, která sahá až k samotným kořenům evropského projektu. Uvědomuji si, že původní záměr byl trošku jiný v, tom, eh, v té loňské dohodě pro vypořádání se se Spojeným království. Šéfové států a vlád vyjednávali v tom smyslu a tím douf, s tou vírou, že to umožní Velké Británii zůstat v EU a pro některé členské státy to byla těžko zkousnutelná dohoda, ale víme, že ta dohoda e, obsahovala také jinou doložku a to doložku, která tu celou dohodu znegovala, e, což byl tedy automatický důsledek výsledku referenda o Brexitu když tedy se to referendum přiklonilo k odchodu z EU. Vážení poslanci a poslankyně, celkově za to navrhované změny zajistí vyšší transparentnost, právní jistotu a spravedlnost ku prospěchu mobilních občanů, veřejných orgánů, zaměstnavatelů a daňových poplatníků. Ty návrhy zajistí svobodu pohybu a zároveň dají členským státům lepší nástroje, pomocí kterých se budou moci vyhnout zneužívání systému. Eh, vedli jsme neustálý dialog s Evropským parlamentem, s členskými státy a s dalšími zúčastněnými stranami na tato témata. Vyslechli jsme si komentáře všech stran a já jsem odhodlána udělat vše, co bude v mé moci, abych umožnila eh, co nejrychlejší a nejhladší postup v této věci, což, jak jsem řekla na úvod, je jednou z priorit našich tří institucí a jejich dohody pro rok 2017. A Teď jsem vám k dispozici pro otázky, já si vašich otázek vždy velice vážím. Vážím si naší spolupráce a jsem přesvědčena, že společně se nám podaří vypracovat eh, ten nejlepší výsledek pro Evropu i pro její občany. Děkuji vám za pozornost. Je-li prostor pro otázky, samozřejmě ráda zodpovím. Děkuji. Děkuji za to, protože těch otázek už se chystá celá řada. Teď předám slovo zpravodaji a stínovým zpravodajům. Poprosím všechny, aby hovořili maximálně dvě minuty. Tím pádem možná vyzbere čas i na další řečníky. Nejprve pan Balas jako zpravodaj. Dvě minuty, prosím. Paní komisařko, děkuji za vaši prezentaci, za to, že jste hovořila tak jasně, také za tu dobrou metodu, kterou využívá. Vidíme, že ta koordinace sociálního zabezpečení, dnes jsme potřebovali nové návrhy. Ty nové návrhy jsou předloženy, jsou přesné, jasné a parlament nyní o tom bude diskutovat a rozhodovat. moje role dnes je, abych uvedl nějaké ty hlavní směry. To ale udělám i později, poté, co se stínovými zpravodají prodiskutujeme všechny ty předložené návrhy. Nicméně bych chtěl zmínit několik metodologických věcí a potom, co se týká té obezřetnosti. Zde je otázka Brexitu, jak jste se zmínila, musíme analyzovat všechny potenciální důsledky, zejména pro to ob přechodné období, tedy období mezi tím rozhodnutím přijatým britskou vládou a jeho skutečným provedením. Jak zapracujeme tuto novou skutečnost do toho období a zejména do práce, která kterou musíme odvádět ohledně koordinace sociálního zabezpečení. A druhá věc, na kterou musíme dávat pozor, je velice důležité, aby členské státy byly konzultovány, aby se odváděla hloubková práce. Také mám na mysli sociální partnery, ať už to jsou zástupce zaměstnavatelů nebo odborových organizací. Ti musí být také samozřejmě zapojeni do té diskuse, tak abychom co nejlépe znali jejich požadavky, jejich nároky, tedy jejich obavy to neznamená, že je automaticky budeme akceptovat a parlament potom musí velmi důkladně spolupracovat se zástupci sociálních partnerů, to je nesmírně důležité. A na závěr, paní předsedkyně, bych chtěl říci, že pokud jde o otázku těch návrhů, které jsou předloženy, tak myslím si, že si zasluhují, abychom je globálně podpořili, samozřejmě za podmínky, že budou doplněny a prohloubeny. Já doufám, že se povede opravdu eh, dobrá, důkladná debata se stínovými zpravodaji, tak abychom předložili co nejlepší návrh. Děkuji. Děkuji. Pan Schulz na dvě minuty. Paní komisařko Tysenová, děkuji, že jste dnes přišla do našeho výboru pro zaměstnanost a musím říci, z mého hlediska to, co komise předložila. Myslím si, že je to velmi dobrý základ ze strany komise, se kterým můžeme velice dobře pracovat. Naším cílem by samozřejmě mělo být usnadnit všechny tyto záležitosti na Evropské unii. Chtěl bych využít příležitosti a zmínit se o dvou bodech, o kterých byste se už zmínila. První věc je to téma přídavky na děti, export tedy těchto dávek na děti. Zde vyvstává otázka konkrétně na vás. Jsou tam, je to jen jeden, jedno procento těch případů, zde bychom možná mohli od toho odhlédnout a i když jste to vysvětlila, tak pro mě ještě není zcela jasné, že v období před Brexitem, o tom to bylo velké téma v Británii a tuto diskusi už jsme měli vést a myslím tady také ve výboru by se měla vést otevřená diskuse o tomto tématu, a ne, které nemůžeme úplně zanedbat. Další věc je otázka, jak také eh, ty sociální Eh, dávky, jakým způsobem komise zamýšlí případně nějak je kodifikovat, například ten rozsudek v případě Imanovič. Eh, možná by bylo potřeba mít větší právní jistotu. A třetí bod, o kterém jste se také zmínila, to je téma dávek v nezaměstnanosti, eh, prodloužit ze tří na šest měsíců zde je otázka, proč jen šest eh, měsíců, proč eh, by nebyla možné celé to období, ale protože nemám více času než dvě minuty, tak více otázek už nemohu položit. Děkuji. You, madam. Děkuji. Nyní paní Harkin, prosím, také na dvě minuty. Děkuji. Chci poděkovat paní komisařce. Tento návrh eh, si klade za cíl, abychom stanovili užší vazbu mezi tím, kde se platí příspěvky a kde se potom nárokují dávky. A to si myslím, že se opravdu snaží eh, zajistit a tím pádem také dobře rozprostřít zátěž mezi členskými státy. Takže tento návrh, myslím, směřuje k, k vyřešení problému, ale mám k tomu dva dotazy podstatě zopakuji to, co řekl pan Schulz, když říkal, že něco bylo na stole pro Spojené království, ale tento návrh již neplatí. A teď máme představu o celkové situaci. Vy jste zmiňovala konkrétní čísla, 1-2% a něco takového eh, tam zaznělo, a když se to rozdělíme na jednotlivé členské státy, tak si myslím, že získáme velice cené informace. Takže se chci zeptat, zda takovou analýzu podle členských států máte k dispozici, protože ta zátěž pro jednotlivé členské státy opravdu může být velice různá a pro některé malé členské státy to může být i zátěž značná. A z tohoto pohledu se na to musíme podívat a o tomto diskutovat. Další věc. Chtěla jsem se zeptat, na tu vaši odpověď, eh, když jste reagovala na otázku, že by eh, dávky měly být závislé na právu na trvalý eh, pobyt podle rozsudku Soudního dvora v případu Velká Británie a Evropská unie. A vy jste odpověděla v roce 2016 tím, že tento rozsudek vyjasňuje práva na přístup k sociálním dávkám a uvedla jste, že tento rozsudek eh, potvrdil otázku členských států a že Evropská komise provede analýzu rozsudku, aby dospěla k řádným závěrům. To znamená, eh, že podstata problému byla, zda dávky mm, mají eh, záviset na trvalém pobytu a rozsudek myslím, že přichází s tím, že se nejedná v takovém případě o diskriminaci. Jakým způsobem jste tedy naložila s tímto rozsudkem, jakým způsobem jste ho promítla do toho současného návrhu, protože vy jste teď uvedla, že tento návrh vlastně eh, spoléhá a vychází z rozsudku a judikatury Evropského soudního dvora. Děkuji. Dalším řečníkem je Jean Lambert za zelené. Máte slovo, prosím. Na dvě minuty, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji paní komisařko. Já si myslím, že je tady celá řada věcí v tomto návrhu, které vítáme. Já osobně jsem velice ráda, že jste tam neměnila situaci přídavků na děti, protože to byl vždy takový politický manévr spíše než cokoliv jiného, co by řešilo otázku rovnosti na pracovišti. Takže jsem velice ráda, že eh, jsme tímto Eh, ten návrh eh, neskomplikovali. Pokud jde o rozšíření té doby, eh, po kterou mohou lidé hledat práci, my to podporujeme jako skupina. A co se týče otázky tří měsíců, než si můžete začít žádat o dávky v jiném členském státě, tak tady je třeba se podívat na to, jak to definujeme, protože řada lidí během pro ně těch několik prvních měsíců práce může být práce taková náhodná, na eh, prozatímní bázi a to je potřeba také nějakým způsobem ošetřit. Dále podporuji to, že když eh, se na to podíváme z hlediska sociálního zabezpečení, tak se nesnažíme řešit problémy vysílání pracovníků prostřednictvím mechanismu koordinace sociálního zabezpečení, protože víme, že eh, řada vysílaných pracovníků je vysílána čistě na několik dní, jiní zase naopak na dobu delší. Dále, co se týče pobytu a přístupu k dávkám, tak to je určitě věc, kterou budeme pečlivě sledovat. Chceme totiž zajistit, aby lidé nebyli vyloučeni z dlouhodobého pobytu kvůli špatným rozhodnutím členských států a následně, aby měli obtíže A protože se jedná o koordinaci sociálního zabezpečení, tak e, jsou tady vždy pro, pro, problémy s překlenovacími ustanoveními v okamžiku, kdy lidé přecházejí z jednoho systému do druhého, takže se chci zeptat, jakou podporu chcete těmto lidem e, v takovém okamžiku nabídnout, aby jak se nepropadli tou sítí sociálního zabezpečení. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní Helga Stevens právě dorazila. Máte dvě minuty. Prosím. Ještě zopakuji, říká paní předsedkyně, eh, že je potřeba dodržovat řečnickou dobu. Každý má pouze dvě minuty na svoji reakci, protože máme hodně dlouhý řečnický seznam, tak aby došlo na každého. Máte slovo, paní Stevens. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Já jsem byla ještě na výboru Libe a mám to dnes komplikované, protože všechny výbory zasedají ve stejnou dobu. Ale stihla jsem to. Chci poděkovat paní Tyson za její snahu vytvořit základní prvky v této oblasti sociálního zabezpečení, neboť eh, rozprava je to velice důležitá. Tedy téma koordinace sociálního zabezpečení je velice důležité. Víme, že ta dávková turistika, to je věc, které jsme se například v naší frakci hodně věnovali. Rovněž eh, máme obrovskou podporu evropských občanů v této věci. Celá problematika eh, souvisí s tím, kde lidé platí, platí daně a jakým způsobem jsou daně využity, zda jsou využity ve prospěch lidí, kteří přicházejí z jiných zemí a přitom do systému daní v zemi, kde čerpají dávky, nějak nepřispěli. Takže z tohoto důvodu se domníváme, že Samozřejmě je možné, aby lidé cestovali za prací, my to vítáme, ale je potřeba, aby to probíhalo řádným způsobem, aby si lidé si nebrali vzájemně pracovní místa, nově příchozí je nebrali eh, místním a zároveň, aby se nezneužívala sociální práva, aby každý, kdo přijde do Belgie a my vítáme tyto pracovníky, tak aby přispíval do belgického systému sociálního zabezpečení. Zvláště eh, je třeba dbát eh, na to, aby nedocházelo ke zneužívání dávek sociálního zabezpečení. Logicky se snažíme sociálnímu dumpingu a podobným jevům předcházet. My jsme tady dopoledne hovořili o vysílání pracovníků. Podle současné legislativy Maximální délka trvání vysílání pracovníků jsou dva roky. Dva roky můžete pracovat v jiném členském státě, aniž byste přispívali do tamního systému sociálního zabezpečení protože takový pracovník eh, přispívá do sociálního zabezpečení v zemi, eh, ze které pochází. A pokud si tedy vezmeme Belgii jako trochu specifický stát, který je ve zvláštní situaci, tak eh, může dojít tomu, že belgičtí pracovníci budou vytlačeni z trhu, protože nemohou konkurovat lidem, kteří přicházejí z jiných států, dostávají nižší platy. To není systém férový. My vždy prosazujeme zásadu stejného platu za stejnou práci na stejném místě a to musí platit i v případě sociálních dávek a příspěvků. Takže z tohoto důvodu bychom navrhovali, abychom se podívali především na riziková odvětví a tam omezili eh, délku vysílání pracovníků na 6 měsíců a pak nechali na jednotlivých státech, aby si určili, která odvětví považují za riziková. Tak například eh, stavebnictví. To je takovým rizikovým odvětvím, protože tam vlastně řádná hospodářská soutěž nefunguje. Paní předsedkyně přerušuje řečnici, děkuji. Teď už musím předat slovo paní komisařce, aby mohla odpovědět na otázky, které byly položeny a doufejme, že pak budeme mít ještě čas na další. Okay, I had another name. A ještě za GUE, aha. No tak máte slovo. Ano, GUE, dvě minuty, prosím. Gracias, prezident. Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařko, Koordinace systému sociálního zabezpečení je záležitostí, která je nesmírně důležitá, protože pochopitelně podle nedávných údajů, tak jak to tady uvedla paní komisařka, je tady na 11 milionů Evropanů, kteří bydlí v jiném členském státě, než odkud pocházejí, a další 2 miliony pracovníků jsou vysílaní pracovníci. Pracovníci jsou tady často v těchto přeshraničních situacích. Je tady zjevné, že během pracovního života je tady celá řada lidí, lidí v Evropě, kteří přispívají v různých systémech sociálního zabezpečení a e, pak čerpají také v těchto státech e, dávky. My e, se domníváme, že váš návrh se ubírá dobrou cestou, protože hovoříte o přenositelnosti dávek, včetně dávek rodinných. Eh, nicméně, přestože jsou tady pozitivní rysy, tak si myslím, že váš návrh selhává ve dvou zásadních věcech. Jednak eh, v oblasti vysílených pracovníků a jednak při ochraně základního práva na mobilitu pracovníků. V této směrnici, tady bych měla tedy v této směrnici dvě otázky. Za prvé, proč jste se rozhodla, že rozšíříte až na 24 měsíců vysílání pracovníků, byť většina vysílaných pracovníků eh, je vysílána na 4 až 6 měsíců? A v této eh, směrnici nás také eh, zneklidňuje to, že popíráte sociální zabezpečení těchto vysílaných pracovníků, kteří jsou vysíláni na dlouhou dobu. Já si myslím, že je potřeba zajistit základní práva všech pracovníků, ale pochopitelně také zabránit sociálnímu dumpingu na evropském trhu. A teď druhá věc, eh, a to je, myslím, ještě ožehavější. V tuto chvíli není možné vysvětlit a ospravedlnit eh, eh, pokles ochrany nezaměstnaných pracovníků, protože tím narážíme na samou podstatu evropského občanství. Konkrétně pracovníci, kteří ztratí práci v členském státě, kde dočasně bydlí, tak mohou ztratit také eh, pobyt. Eh, eh, zvláštní tady situace navstává u Spojeného království, ale týká se to samozřejmě i zemí, jako je Belgie, Itálie a tak dále. Je potřeba, aby Evropská komise takovéto postupy odmítla. Děkuji. Tak, děkuji. A teď tedy paní komisařka Doufáme, že nám poskytnete nějaké věcné, trefné odpovědi, tak aby měli čas ještě ostatní se na něco ptát. Děkuji, když dovolíte, budu mluvit eh, holandsky a děkuji také tlumočníkům. Eh, děkuji. Nejprve samozřejmě přeji hodně úspěchu a štěstí zpravodaji. My doufám, že váš postup bude korunován úspěchem, pane zpravodaji a že eh, z práce rychle pokročí. Padla zde otázka ohledně Brexitu. Jednání začnou tedy po spuštění z článku 50. Situace se mění samozřejmě, ale dosud Spojené království je nadále, zůstává tedy členským státem Evropské unie a využívá mm, stejně tak jako občané Spojených Mého království všech práv stejných jako eh, využívají eh, občané ostatních států Evropské unie. Samozřejmě postupem času se věci budou měnit, ale zatím tomu tak prostě je. Eh, Spojené království je plnoprávným členem Evropské unie. Pokud jde o rodinné přídavky, přídavky na děti, proč tedy se tady této, proč neřešíme tady tuto problematiku. Respektive proč tedy by nebyly, neměly být eh, tyto přídavky vypláceny v té zemi, kde se nacházejí děti, pokud rodiče pracují v jiné zemi. Kladli jsme si otázku, kolik těchto rodinných přídavků nebo přídavků na děti se vyplácí dětem, které žijí v jiném členském státě, než pracují jejich rodiče. Je to méně než 1%. A pokud bychom provedli určitou indexaci, tak by to stále bylo méně než 1%. A všechno toto by znamenalo eh, velkou administrativní zátěž pokud by členské, pokud členské státy tedy mají možnost indexovat, tak musí zohlednit životní úroveň v příslušném členském státě a v ostatních členských státech. Ta indexace může probíhat směrem nahoru, ale také samozřejmě směrem dolů, pokud životní náklady ve jiném státě jsou jiné. A toto by mělo platit také pro občany těch příslušných členských států, kterých se to týká. Občané, kteří pobírají nebo využívají tady toho systému sociálního zabezpečení v zemích, kde pracovali a měli pobyt, tak nemůžeme umožnit, aby došlo k určité diskriminaci. Chceme, aby ta pravidla byla jednoduchá a spravedlivá. A pokud v tom návrhu eh, textu o vysílaných pracovnících říkáme, že chceme, aby byla stejná odměna, respektive stejný plat za stejnou práci ve stejném místě, tak eh, se nám zdá jasné, že bychom měli udržet tedy pojítko mezi zemí, kde se vyplácí tyto dávky a zemí, ve které příjemci pobírají tyto rodinné dávky. Takže stá se nám, že tady toto je spravedlivější a nevidíme žádný důvod, abychom měnili eh, stávající legislativu týkající se rodinných přídavků, respektive přídavků na děti. Pokud se týká podpory v nezaměstnanosti, zazněla zde otázka, proč není mm, ta jejich přenositelnost. Nezaměstnaný člověk, člověk tedy bude moci pobírat tyto dávky v nezaměstnanosti po dobu šesti měsíců místo tří měsíců v našem novém návrhu. A myslím si, že paní Lambert se ptala, proč to není, ta doba není delší než šest měsíců. My se domníváme, že tři měsíce je příliš krátká doba na to, aby si člověk našel novou práci, ale myslíme si, že šest měsíců je takové rozumné období, na to, aby eh, člověk mohl najít novou práci. A je to přece už výhoda, pokud můžeme prodloužit tedy a využívat těchto dávek i v jiné zemi. To zvyšuje šanci najít si práci. Potom zde zazněla otázka, proč v našem návrhu nekodifikujeme judikaturu Evropského soudního dvora. Odkázali jste na rozsudek Alimanovič. To je rozsudek, který se týká sociální ochrany a nikoli v sociálního zabezpečení, takže není to relevantní v tomto případě. Nicméně v případě Komise proti spojenému, král, proti spojenému království, tam se to týkalo sociálního zabezpečení a došlo ke kodifikaci. Čili pokud členský stát může stanovit podmínky pro využívání systému sociálního zabezpečení, tak eh, pracuj, pracující tedy musí mít platný, platné povolení k pobytu, aby tohoto systému mohl využívat a to platí obecně. Potom otázka paní Stevens, která se ptala na pojítko mezi koordinací systému sociálního zabezpečení a e, vysí, mezi text, směrnicí o vysílaných pracovnících. Proč vysílaní pracovníci, kteří tedy platí dávky v zemi, ve které mají eh, ve které pracují. My chce, chceme vyhnout tomu, abychom zvyšovali administrativní zátěž. Vysílaní pracovníci jsou často lidé, kteří jsou vysílaní opakovaně nebo pravidelně a pokud by při každém vysla, vyslání do jiné zemi museli platit eh, dávky v jiné zemi, tak by se systém stal příliš složitý a těžkopádný. A zaměstnavatel by toto všechno musel zorganizovat, znamenalo by to zvýšení administrativní zátěže i pro zaměstnance v den, kdy odejde do důchodu a potom by musel vlastně schromáždit všechny ty části toho puzzle. Proč jsme tedy omezili toto období na 24 měsíců? Je to proto, že chceme zřejmě sice dodrž, usnadnit volný oběh pracujících, chceme usnadnit dodržování čtyř základních svobod, ale chceme také bojovat proti zneužívání. A pokud jde o eh, eh, sociální dávky vysílaných pracovníků, tak se domníváme, že ten stávající systém je rozumný, protože jinak bychom určitým způsobem mohli ohrozit volný pohyb služeb a bylo by riziko, že by to omezilo tady tuto svobodu a vytvářelo by to i, eh, ohrožovalo by to určitá pracovní místa. Děkuji. Děkuji, čas běží, takže snad ještě stihneme dva řečníky mimo stínové zpravodaje. Předám tedy slovo na jednu minutu panu Manovi. A pak eh, na minutu paní Steinruck. Prosím, pan Man. Děkuji, paní komisařko, paní milá Marian. Já si myslím, že je dobré, že zde máme tuto iniciativu. Asi ne každý s tím souhlasí a nenašli jsme ještě obecný souhlas, proto vedeme tuto debatu. To zásadní posilovat transparentnost ve všech případech, zapojovat sociální partnery, to si myslím, že musíme dobře propojit. Důležité je také říct, když můžeme říci, že v této chvíli je tady ne, tento systém by neměl vést k tomu, že systémy, které už mají členské státy, by se určitým způsobem oslabily, protože to by byla svým způsobem voda na mlín eh, těch stávajících populistů. Neznamená to, že eh, by to vlastně využívali i lidé, kteří nikde nezaplatili ani euro. Musíme se k tomuto stavět inteligentně a využívat tady tohoto systému. Rozumně, myslím si, že jsem dodržel tu jednu minutu. Děkuji. Jutta Steinruck. Jutta Steinruck. Generell äh, ano, obecně si myslím, že návrh komise je dobrý a vítám ho, pokud jde o, těch dáv, o ty dávky v nezaměstnanosti, ale také pro ty dávky na děti. V zásadě eh, sdílím váš názor, paní komisařko, že ta Eh, indexace by byla spíše proti evropským zájmům a možná, že by to nahrávalo opravdu určitým populistům a eh, nemělo by to smysl. Co se, co se týká těch dávek pro eh, nevýdělečně činné občany. Zde byly ty nejnovější rozsudky Evropského soudního dvora, na které jste poukázali. Uh, trošku mě chybí zdůraznění zapojení sociálních partnerů, protože samozřejmě potřeba vést intenzivní sociální dialog. Měla bych ještě jednu otázku k tomu silání. Já si myslím, že ty pojmy v, v článku 883 k té směrnici o vysílání si vyžadují ještě určité vyjasnění. Máme zde rozdílné definice těch jednotlivých kritérií. Myslím si, že na tom by se mělo ještě pracovat ve článku 12. Například komise mluví pro vysílaných pracovnících a potom posílaní a vysílaní, to je, jsou tam trošku rozdílné termíny, takže si myslím, že bychom na to měli ještě pracovat, protože zde máme dvě trošku rozdílné definice a to by vedlo asi k, ke zkomplikování celého obsahu. Děkuji. Děkuji. Tak, paní Tyson, Teď eh, máte už zbytek času k dispozici vy. Žádné další otázky nebudou. Děkuji, paní předsedající. Myslím si, že ta nejdůležitější reakce v těch komentářích eh, od posledních dvou řečníků je to zapojení sociálních partnerů. To není založeno na 135, kde hovoříme o konzultacích eh, se sociálními partnery, to se nevyužilo, ale samozřejmě máme informace a angažování sociálních partnerů, kteří byli součástí toho procesu. Takže my jsme to skutečně nedělali v dokonalé izolaci slonovinové věže, která je budova Berlemont. Dělali jsme to v konzultaci se sociálními a ostatními partnery. Dívali jsme se i na tripartitní diskuse, které jsme vedli, kde jsme poslouchali komentáře ostatních o tomto nástroji. Samozřejmě jsme otevření vůči kontrole čehokoliv, co se zdá, že nefunguje správně a spoléháme na Evropský parlament, že e, v této věci předloží pozměňovací návrhy. To je, myslím, to nejdůležitější. Je dobře, že vedeme toto diskusní kolečko. Některé věci bude potřeba do toho nařízení začlenit a mm, věci už se mění kvůli socioekonomickým otázkám. A chceme samozřejmě využít také rozsudky soudního dvora abychom se vyhnuli jakýmkoliv nedorozuměním v členských státech nebo mezi občany EU jako takovými. Je naším úkolem vytvářet jednoznačnost a zajistit, že bude jasné, co ten systém je. Černé na bílém. A konec konců pro zákonodárce v EU je zásadní, aby to byli schopni správně interpretovat, takže vám děkuji za tuto první výměnu názorů a věřím, že budeme schopni spolupracovat s Evropským parlamentem a dovést to do úspěšného konce. Děkujeme vám, paní komisařko, za tuto příležitost. Budete vítána, kdykoliv budete chtít přijít. Máme spoustu otázek, takže s vámi klidně budeme mluvit každý druhý den. Takže díky a budeme se na vás zase těšit. Navrhuji tedy, abychom zahájili další část naší schůze. Nyní zde budeme mít workshop, který připravila připravili naši kolegové ohledně kontrolního hodnocení záruky pro mladé lidi a iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Takže zde si vyslechneme několik expertů, tak abychom do konce dnešní schůze potom mohli také eh, prodiskutovat tady tyto jednotlivé příspěvky. Myslím si, že není ani nutné zdůraznit význam tady této iniciativy na podporu zaměstnanosti, skutečnost týkající se nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých, to je opravdu břemeno, které nás tíží a neustále narůstá. Je zde už řada opatření, která byla přijata, takže je důležité, té, abychom se tímto zabývali. Dokumenty jsou tam připraveny na stole, takže když budete vycházet, respektive vcházet do sálu, tak si je můžete vzít. Takže první část bude investice do mládeže a záruka pro mladé lidi. Hned dám slovo panu Tomasovi Fermejovi, který odpovídá za v rámci DG Amplua E, Evropské komise za záruky pro zaměstnanost mladých lidí, takže doufejme, že nám řeknete o několika poučení vyvozených e, z výsledků, tedy z hlediska kvality a spolehlivosti této iniciativy. Takže prosím, máte 15 minut na váš příspěvek. Máte slovo. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Úvodem svého vystoupení bych chtěl nastínit časovou osu, to znamená, kdy jsme začali se, se zárukou pro mladé a jak, v jaké situaci jsme nyní. Doporučení rady o záruce pro mladé bylo schváleno v dubnu roku 2013 a do konce roku členské státy začaly zasílat implementační plány záruky pro mladé o kterém diskutovala komise v prvním pololetí roku 2014. A to považujeme za začátek eh, celého programu, protože zpracování implementačních plánů vlastně znamenalo, že členské státy musely dát na papír to, jakým způsobem si představují využít prostředky z této záruky a jakým způsobem chtějí nastavit partnerství v rámci této iniciativy a také jaké plánují strukturální reformy na trhu práce a ve školství a tak podobně. Od roku 2014 tedy záruka pro mladé žije a za poslední tři roky Evropská komise podpořila provádění jak finančně, tak i technickou pomocí. Kromě toho jsou tady další související iniciativy, které byly schváleny a nejdůležitější je asi eh, Evropská aliance pro učňovské školství eh, a Skills Agenda, QFT, pravidelné monitorování už je nastaveno a funguje v rámci evropského semestru a také v rámci EMCO. A co je velice důležité, byl stanoven rámec ukazatelů, díky němuž se sleduje provádění záruky pro mladé. Na základě všech těchto informací loni v říjnu představila komise první zprávu k záruce pro mladé a také k iniciativě na, podpoře, na podporu zaměstnanosti mladých IEI. E a tyto údaje, tedy, nebo údaje, které máme dnes k dispozici, vycházejí z této říjnové zprávy. To, co teď vidíte na obrazovkách, to jsou První hlavní výsledky, které zdůrazňuje zpráva komise. Předně je tam ta dobrá zpráva, že poklesla nezaměstnanost mladých lidí v Evropě o 1,6 milionu osob od spuštění této iniciativy. Eh, také o 900 tisíc eh, poklesl počet eh, mladých lidí, kteří nejsou ani zaměstnáni, ani je nestudují. Zaměstnanost mladých začala opět růst. A v Evropské unii jsme ze záruky pro mladé přímo podpořili 1,6 milionu mladých lidí. Toto vše ovšem musíme vnímat v souvislosti s cyklickými faktory, přesto záruka pro mladé sehrála svou důležitou roli. Lze tedy říci, eh, že nezaměstnanost mladých klesala rychleji než nezaměstnanost dospělé populace. Kromě toho proběhly i strukturální reformy, které eh, byly spuštěny právě díky eh, záruce pro mladé. Z toho, co jsem tedy řekl, vyplývá, a vidíte to na obrazovkách, anebo nevidíte, protože to je příliš malé, ale jsou tam makroúdaje kde vidíte míru nezaměstnanosti mladých, počet nezaměstnaných a nestudujících mladých lidí, podíl mladých nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti a eh, mladí lidé, a je tam také v posledním soupečku počet mladých lidí, kteří opustili vzdělávací systém předčasně. Eh, do roku 2013 došlo k určitému zhoršení ve všech ukazatelích, ukazatelích kromě toho posledního, a od roku 2013 už vidíme, že se eh, tendence zvrátily a opět eh, se situace začala mírně lepšit. Přesto tam je 6,6 milionů eh, lidí, kteří ani nestudují, ani nejsou zaměstnáni. A to v roce tedy 2015 což je vyšší číslo než v roce 2008. A to tež platí pro počet celkových nezaměstnaných mladých, těch je nadále 4 milionů, což je vyšší číslo než v roce 2008. Navzdory pokroku eh, tedy ještě některé problémy přetrvávají. Konkrétně teď k záruce pro mladé. Víme, že od spuštění těchto národních programů eh, se přímo zapojilo 16 milionů mladých lidí. To je tedy celkový počet registrovaných mladých lidí, zhruba 10 milionů. Dostali následně, dostalo následně nabídku kvalitního pracovního místa či nějakého studijního programu. V roce 2015 zhruba dvě třetiny mladých lidí, kteří opustili záruku pro mladé, dostali nějakou nabídku práce či studia. Nemá smysl, abych teď eh, důkladně popisoval iniciativu na podporu zaměstnanosti mládeže IEI, e protože o tom budete mluvit později, ale jenom eh, řeknu, že tato iniciativa eh, přímo cílila svou podporou na mladé lidi v regionech, kde je nezaměstnanost mladých vyšší než 25 bráno od roku 2012. Také bych chtěla říci, že IEI e je pouze jedním způsobem, jakým poskytujeme finanční podporu eh, pro záruku pro mladé, protože je tady ještě Evropský sociální fond, který vlastně podobnou částku investoval na podporu zaměstnanosti mladých lidí rovněž. Kdybych tedy měl schrnout ty klíčové informace své prezentace. Řeknu tedy, že záruka pro mladé musí být chápána eh, v širším kontextu, nejenom jako nabídka pracovního místa, protože ono jde také o to, že díky této iniciativě byla spuštěna celá řada reform, zlepšení v návrhu politik a to je velice důležité. Je to důležitá přidaná hodnota této iniciativy. Tato eh, záruka umožnila eh, propojit lépe eh, politiky a vybudovat nová partnerství jak v rámci státních eh, úřadů a institucí mezi ministerstvy práce, sociálních věcí a školství, ale také mezi státními úřady a nevládními organizacemi, které působí v terénu, místními úřady a tak dále. A to si myslím, že je vynikající úspěch. Druhá věc. Došlo k řadě reform, jak v rámci odborného vzdělávání, tak učňovského školství. A to si myslím, že bylo klíčové pro lepší zapojení mladých lidí, kteří přicházeli ze systému vzdělávání na trh práce. V podstatě ve všech členských státech došlo k reformě učňovského školství a zhruba jedna třetina členských států provedla také změnu odborného vzdělávání, aby zladili svou legislativu s rámcem kvalitního vzdělávání. Dále jsme zaznamenali, že většina úřadů práce eh, začala lépe zacilovat své služby, rozšířila také služby, které poskytuje mladým lidím. Dvě třetiny úřadu práce se stanovily konkrétní eh, cíle v oblasti nezaměstnanosti mladých a většina těchto úřadů také posílila eh, personál. My jsme kladli také důraz na včasnou intervenci a na mladé lidi, kteří ani nestudují, ani nejsou zaměstnaní a členské státy eh, se snažily motivovat mladé lidi, aby se zaregistrovali do záruky eh, pro mladé a do toho se zapojily také pracovní úřady. Je to velice důležité, protože, jak vidíte, ne všichni mladí lidé jsou ochotni obrátit se na, na úřad práce, zejména neaktivní eh, lidé eh, mají problém, takže je potřeba oslovit je i jinými cestami. Samozřejmě, že některé problémy přetrvávají a je potřeba nadále na záruce pro mladé pracovat. Kdybych měl celou věc zasadit do širšího kontextu, tak asi eh, řeknu, že Důležitý byl balíček pro mladé z loňského prosince, kde nabízíme tři druhy akcí. Jednak se zaměřujeme na zaměstnanost, na vzdělávání a mobilitu a na solidaritu a participaci. Pro nás je teď v tuto chvíli eh, nejdůležitější ta sekce zaměstnanost a tam nabízíme nadále implementaci záruky pro mladé. Je velice dobře, že tato iniciativa už začala a je důležité, abychom tu dynamiku nestratili a abychom v té iniciativě pokračovali, eh, abychom této iniciativě, iniciativě dali jak politickou, tak finanční podporu. Kromě toho je třeba se více zaměřovat na neaktivní, neregistrované mladé lidi, kteří nepracují ani nestudují. Prozatím jsme byli svědky toho, že záruka pro mladé je stále dostupnější pro, řekněme, kvalifikovanější eh, mladé lidi, zejména ty, kteří jsou alespoň částečně aktivní na trhu práce, ale eh, Zůstává tady ta skupina neaktivních mladých lidí, eh, kteří se většinou k té záruce pro mladé nedostanou. A to vede k otázce nastavení správné rovnováhy při nabízení eh, tohoto programu. Takže naše zpráva například ukazuje, že většina nabídek, 70 nabídek jsou eh, pracovní místa, 12 odborná místa, 4 eh, jsou místa v učňovských programech eh, a pokud chceme aktivovat více tu neaktivní skupinu mladých lidí, tak je potřeba nabízet asi více míst v oblasti vzdělávání a především v oblasti odborného a učňovského vzdělávání. Také musíme nadále posilovat institucionální kapacitu a partnerství. Byť jsem říkal, že tady došlo už k velkému pokroku, ale přesto tady zůstávají určitá kritická místa. A co je asi vůbec nejdůležitější, je kvalita nabídek. Velice často eh, tomu bývá tak, že ty nabídky práce jsou eh, buď příliš krátké, nebo v podstatě dlouhodobě těm lidem s integrací na trh práce moc nepomohou. Například eh, jsou to různé stáže, kde chybí opravdu dobrý vzdělávací základ, nebo jsou tam různé omezující pracovní podmínky a tak dále. Mluvil jsem o odborném vzdělávání, ale tady nesmíme zapomenout na ten eh, rámec kvality ve vzdělávání, na kterém komise pracuje a my to chceme teď ještě eh, zavést pro učňovské školství, aby to nebylo jenom pro to odborné vzdělávání. A tam musí být eh, v centru naší pozornosti kvalita nabízených programů. A já věřím, že tomu se bude věnovat i váš výbor. Pokračující finanční podpora, to je samozřejmě nesmírně důležité pro další fungování eh, té iniciativy Záruka pro mladé. Zvýší se prostředky, které budou eh, k dispozici, respektive se o tom uvažuje, že se zvýší a parlament o tom právě teď eh, diskutuje. Veškeré naše eh, snahy jsou součástí širší eh, snahy podpořit mladé lidi. Už jsem totiž mluvil o té druhé, třetí eh, skupině opatření balíčku pro mladé. V té druhé skupině jsou návrhy, které mají posílit mobilitu, dlouhodobou mobilitu například učňů. Mluvil jsem o tom kvalitativním rámci pro učňovské školství. A třetí skupina opatření je v oblasti participace a solidarity a tam komise nyní připravuje eh, Evropský eh, pakt solidarity, v rámci něhož chce nabídnout eh, příležitosti pro mladé lidi, aby se mohli lépe zaintegrovat do trhu práce. A tím se dostávám na závěr své, k závěru své prezentace. To, co jsem říkala, možná není úplně tak viditelné v Evropě, Tady eh, vidíte v té tmavě modré nabídky v podobě eh, pracovních míst, to je těch 70 všech nabídek. A na tom bych asi uzavřel eh, své vystoupení. Vidíte tady poslední slide. Je třeba říci, že Evropská komise také podporuje další aktivity v rámci záruky pro mladé, kdy se snažíme mladé lidi oslovit, aktivovat je a toto je vizuální materiál, který k té propagaci projektu používáme. Na tom bych své vystoupení uzavřel. Děkuji za pozornost. Další informace najdete na těchto webových stránkách, na které přikládám odkazy a samozřejmě pokud máte nějaké dotazy, jsem vám k dispozici. Děkuji. Děkuji za tyto informace a zajímavá vysvětlení. Teď dávám slovo zpravodaj a stínovým zpravodajům. Každý bude mít dvě minuty, takže paní Romana Tom. Ne? Aha, tak. Pan Benefaj tam tady není. Nebo... <laughs> Takže prosím, za SAD, stínový zpravodaj. Děkuji, pan Benefej tady nemůže být, takže se omlouvám a já bych tedy vystoupil místo něj. Já bych se chtěl vyjádřit k několika věcem z této prezentace. Ty údaje jsou velice zajímavé, některé jsou povzbudivější a pozitivní, například ten jasný pokles eh, počtu mladých nezaměstnaných eh, lidí, a nebo ten vztah, eh, který tady můžeme ustavit mezi tím evropským projektem Záruka pro mladé a některými pozitivními reformami, ke kterým došlo na vnitrostátní e, úrovni právě díky tomu, že e, Evropská unie spustila záruku pro mladé. To si myslím, že jsou velice pozitivní věci. Jinak je ale jasné, e, že přetrvávají rozdíly v provádění této iniciativy v různých členských státech, takže možná k tomu některé poznámky teď ode mě. Eh, za prvé, pokud jde o eh, počet registrovaných mladých lidí, tady jsou veliké rozdíly, opravdu obrovské rozdíly. Někde eh, se zapojí obrovské procento mladých lidí díky této záruk, Eh, pro mladé například 80 v Rakousku, zatímco třeba ve Španělsku, v Itálii je to asi 10 eh, takže to je obrovský eh, rozdíl a myslím si, že je potřeba se tím, se tím zabývat a nevím, jestli se to dobře odrazilo v té zprávě Evropské komise z října loňského roku. Dále. Máme určité pochyby proč na některých místech je ta úspěšnost eh, tohoto programu vyšší než jinde. Kladu si tuto otázku, protože na některých místech eh, díky záruce pro mladé opravdu dochází k obrovskému nárůstu eh, zaměstnanosti mezi nezaměstnanými mladými lidmi, že to je třeba až 70 64 v Itálii, 30% ve Španělsku a Maďarsku. A opět, jsou to velké rozdíly, eh, jak v tom počtu registrovaných mladých lidí, tak eh, v té úspěšnosti. A to mě dost znepokojuje. Děkuji. Děkuji. Nevidím nikoho za ECR, takže za ALDE. Paní Dlabajová. Omlouvám se, že jsem špatně vyslovil vaše jméno. No, dobrý pokus, no. Eh, podívejte, já tu vlastně nechci ani mluvit jako stínová zpravodajka, spíš mě zajímá diskuse s odborníky na workshopu, takže já nemám připraveno nic jako stínová zpravodajka, ale mám pár otázek. Já mám na komisi štěstí, nebo možná neštěstí. Já jsem také místo předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu. Takže všechny ty výdaje EU vidím ze dvou úhlu pohledu, jak z toho úhlu pohledu e, zaměstnanosti, tak z pohledu rozpočtové kontroly a předsedala jsem zjišťovací misi výboru KONT do Itálie, kde jsme se zaměřovali na dva regiony, kde jsou dost velké problémy, kde je vysoká míra nezaměstnanosti, to je Kalábria a Sicílie a zcela souhlasím s, těm, s těmi závěry, které tady děláte, jaké jsou ty výzvy, co musíme zlepšit. Eh, je jasné, že musíme podporovat větší investice do administrativních kapacit a integraci eh, řídících IT systémů, protože to, co jsme tam viděli, nás opravdu rozhodně neohromilo, protože ty IT systémy toho financování byly velice špatné. Dále je potřeba podporovat regiony, aby, aby kombinovaly účinnou implementaci fondů e, z členských států s podporou komise, takže chceme, aby komise byla účinnější při pomoci regionům a členským státům. A potom, a to je velice důležité, je spolupráce na národní, lokální a evropské úrovni, přičemž tato spolupráce obnoví důvěru mladých lidí v trh práce a jeho příležitosti. Musím říct, že skutečně zdůrazňujeme význam eh, výkonnostního a na výsledky orientovaného přístupu k záruce pro mladé i k té eh, zaměstnanosti iniciativě. A zde mám pár otázek. Jak si myslíte, že bychom měli měřit účinnost té iniciativy pro nezaměstnanost mladých a záruku pro mladé? Takže jak to máme měřit? Eh, zda ty peníze slouží svému účelu. To je asi ta nejošemetnější otázka, jakou tady máme. Máme tady otázky toho, jak jsme se poučili, tak jak tady změříme to poučení se v účinnosti eh, výdajů. Děkuji vám. Děkuji, Sangue. Paní González Peňas, nebo je tady někdo Sangue? Prosím, dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je zcela jasné, že záruka pro mladé to byla dobrá iniciativa, nebo je to dobrá iniciativa, ale ne vždy dobře naplánovaná. Je to taková nouzová reakce na problém, který komise možná úplně nepochopila v celém svém rozsahu, protože jak ukazují čísla z evropské periferie, tak eh, nezaměstnanost mladých eh, má řadu strukturálních příčin, zejména slabost produktivního modelu nebo eh, úsporné politiky, ke kterým došlo. A na to nesmíme zapomínat, ale na druhé straně záruka pro mladé může fungovat eh, jako veliké povzbuzení pro další politiky, aktivní politiky na trhu práce nebo pro změny ve vzdělávacím systému. Také si myslím, a na tom se asi shodneme, že je potřeba zlepšit eh, provádění této garance, aby se zlepšilo jak financování, tak zapojení mladých lidí. Došlo tady k určitému spoždění při financování programu, trochu se to kumuluje, alespoň v některých státech, a znamená to veliké náklady navíc. Dále si myslím, že to, toto by možná měl zvážit i Evropský účin, účetní mm, dvůr. Naším cílem by mělo být, aby tato garance byla opravdu účinná a dobře cílená. Já bych si vyžádala ráda nějaké odborné stanovisko, protože v řadě zemí, jako například ve Španělsku, tento program eh, zase eh, tento program často měl podobu dotací, které byly směrovány přímo podnikům. Někdy byly financovány činnosti, které už tak byly eh, plánovány, zkrátka nedošlo k žádným novým eh, inovacím. Myslím si, že tomu by se do budoucna mělo zabránit eh, a měly by se financovat pouze programy, které prokázaly dostatečně svou účinnost, vhodnost a přináší, přináší prokazatelně pozitivní výsledky. Děkuji. Děkuji paní Reintke Co zelené. Na... To, to thank you for... Ano, já jsem chtěla poděkovat za tuto zprávu, když hovoříme o jasném snížení nezaměstnanosti mladých. To je asi trošku silné slovo, přičemž ale vidíme určité pozitivní tendence. Nemyslím si, že si můžeme dovolit eh, usínat na Vavřínech jenom proto, že něco trošičku klesá. To je jenom taková obecná poznámka na úvod, ale pak mám několik otázek eh, na odborníky. Někteří kolegové už se na to tak trochu ptali. První otázka, říkáte, že 70% všech mladých lidí, kterým se nabízí práce, A já se chci zeptat, eh, jestli nějak měříte, jak udržitelná ta práce je, nebo jestli to může znamenat, že dostanou nějakou smlouvu na 3 až 6 měsíců třeba a pak jsou zase bez práce. Máte tedy nějak, nějakou metriku na téma, zda eh, ta pracovní místa jsou kvalitní nebo nejistá, nebo jak? A poté se chci také zeptat na rozdíl mezi členskými státy. Pokud se chceme poučit o tom, co skutečně funguje, musíme se zaměřit na různé výsledky v různých členských státech. Hovořilo se tu o příkladu Španělska, ale mě by zajímaly také vaše komentáře o tom, kde si myslíte, že máme ty osvědčené postupy. A pak se chci zeptat, protože aktuálně ten věkový limit 25, Chci se zeptat, zda by to někdo mohl ještě přehodnotit, třeba to trošku protáhnout až do 29 nebo do 30 let, protože v mnoha členských státech eh, jsou třeba až do 30 mladí lidé v procesu vzdělávání. To je v Německu naprosto běžné. A poslední otázka, ta se týká těch stáží. Vy hovoříte o kvalitě zkušeností stážistů a e, já se vás na to chci zeptat, protože to číslo není nějak vysoké, je to nějakých 12,1% veškerých nabídek. Chci se zeptat, zda byste třeba navrhli ty stáže z toho vyškrtnout, že by zde nebyla ta možnost, že e, mladí lidé jdou ze stáže do stáže, a vlastně nemají žádnou kvalitní nabídku práce. Děkuji. Děkuji za ENF paní Melen nebo pan Marten eventuálně na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je důležité udělat si to zhodnocení. Zaznělo to zde, ale opakuji to v roce 2016 4 miliony 172 tisíc mladých lidí po 25 bylo nezaměstnaných v Evropské unii, což je 18,4 tedy 2, 2 miliony 939 tisíc v eurozóně. Což znamená, a to je důležité, že tři čtvrtiny těch mladých eh, nezaměstnaných pocházejí z eurozóny. V roce 2012 v devíti zemích přesahovala míra nezaměstnanosti mladých 25 Využívali tedy iniciativu pro mladé. mladé. V roce 2015 pět států ještě mělo nezaměstnanost mladých vyšší než 25 bylo zde řečeno, že 11 států má nezaměstnanost mladých nad 20%, 22,10 v Belgii, Španělsko 48,35, Finsko 22,02, Francie 24,78, Řecko 49,80, Irsko 20,8, Itálie 40 dva, Polsko 22, Portugalsko 31,75, Slovensko 26,45, Švédsko 20,32%. Pouze, pouze Německo má nezaměstnanost mladých pod 10%. Evropská unie od roku 2012 se snaží brzdit dopady finanční krize, kterou zasáhla ekonomickou eh, ekonomiku a miliardy vyhazuje v podstatě do zemí, které byly nejvíce postiženy. Významné procento nezaměstnanosti mladých v 11 členských státech ukazuje limity výsledků tady těchto systémů, které se používají, a to zejména ve Francii. Dnes Evropská unie chce posílit systém, který v podstatě nepřinesl žádné dobré výsledky, evidentně. Uh, a který bohužel nepřinese ani zítra dobré výsledky. A na závěr, pane předsedo, bych chtěl říci, že Evropská unie by se možná bude takový guru, který se pokouší oživit svou oběť ještě po smrti nějakými malými náplastmi. Paní Moran Šartě, děkuji pane předsedo. Já bych chtěla položit čtyři otázky expertům. První, ve vaši, v tom vašim, vašem zdroje, v zdroji z Eurostatu jste viděli, že ti, kteří předčasně opouštějí školní docházku, že jich bylo méně v roce 2015 než v roce 2008. To jste zdůraznili. Já bych se chtěla zeptat, zda jste to spojili s dopady ekonomické krize. To znamená, že je těžší získat pracovní místo a jaký je, to má dopad na to, že žáci odcházejí dříve ze školy. Neměli bychom se možná radovat předčasně, ale spíš se zaměřit na ty příčiny. Druhá otázka. Naplánovali jste nějaké další pokračování nebo sledování. 16 milionů mladých se účastní té iniciativy Záruka mladých, 10 milionů se účastnilo stáží, odborné přípravy nebo získalo pracovní místa. A já se zde připojuji k otázce Terry. Budeme sledovat tu křivku dále, bude tam N plus 1, plus 2, plus 3, budeme sledovat, jak se to bude dále vyvíjet. To by bylo skutečné poučení. Třetí vod, řekl jste, nakolik byla důležitá ta partnerství mezi jednotlivými odděleními a partnery v rámci té záruky pro mladé. Já bych řekla, že byla to spíše jaksi otřes spíše jsme bylo potřeba zatřást tedy těmi eh, odděleními, než aby sama vstupovala v partnerství Potom je zde určité těžko srozumitelná rozdíly mezi tou zárukou pro mladé a touto, těmi hrůznými iniciativami. Připojí se k tomu, co říkala Martina Dlabajová i jiní. Ano, měli bychom dokázat efektivnost určité politiky, změřit ty výsledky, ale myslím si, že by bylo dobré, aby byla také ta politika skutečně srozumitelná a jasná. Děkuji. A poslední ještě paní Šojdrová potom trošičku změním to pořadí, které jsme naplánovali, tak, aby dva exper- ti dva experti měli, mohli mít své příspěvky a potom budeme mít trošku víc času a zejména jim dáme více času, aby zareagovali na otázky. Paní Šojdrova. Merci beaucoup, cher eh, Roland. Děkuji. Já bych chtěla hovořit o té implementaci záruky pro mladé lidi to je ten další bod tedy. Takže ne tady k tomuto bodu, až k dalšímu příspěvku. Dobrá, takže teď dávám slovo další od expertce, a to je paní Anja Aja Meyerkort. Prosím. Thank you very much. Um, thank you very much for the invitation. Děkuji vám za pozvání. Tak eh, já tedy přispěji k těm dvěma věcem. Budu hovořit o implementaci eh, iniciativy pro zaměstnanost mladých a co o tom víme. Já jsem eh, hodnotila tu iniciativu jménem komise a hodnotila jsem také iniciativu pro zaměstnanost mladých v Anglii a zaměřuji se také na další evaluace. Velice stručně, o čem chci dnes hovořit? Ten design té iniciativy už byl pokryt, ale jenom bych to připomněla, pak to budou klíčová zjištění implementace, pak výsledky a výstupy, to, čeho jsme dosáhli pro mladé lidi a na závěr eh, doporučení a tak dále, co se týká té iniciativy. Takže, jak je ta iniciativa navržena na úrovni EU? Eh, my už jsme o tom něco málo slyšeli. Způsobilost pro tu iniciativu byla určena regionálně. Eh, regiony na, NAC, na úrovni NAC 2 jsou způsobilé pro financování a to financování bylo založeno na mír, míře nezaměstnanosti mladých v roce 2012. Takže ty regiony, které byly nad 25% nezaměstnaných mladých nebo nad 20%, ale se zvýšila až o 30% na rok 2012 byly způsobilé, takže vidíte tam ty země, které nebyly způsobilé pro financování v této iniciativě, samozřejmě byly zahrnuty do záruky pro mladé. Co se týká jednotlivců, ta iniciativa eh, pro zaměstnanost mladých cílí na mladé takzvané NEET, to znamená NET, NEET eh, v věkové skupině 16 až 25 nebo 29. Většina zemí si zvolila tu hranici horní až 29 let. Eh, tito mladí lidé samozřejmě musí být také rezidenty v tom daném způsobilém regionu. A důležité je, že eh, nemáme žádné financování pro preventivní aktivitu pre-need, jinými slovy, nefinancujeme nikoho, kdo je ohrožen tím, že by se z ním mohl stát takzvaný need. Víme, že ta iniciativa je integrována do programovacího období evropských strukturálních fondů 14 až 20 a provádí se těmito strukturami, jinými slovy jsou to programy spravované s řídícími orgány, které se angažují v ESF. O tom financování už jsme slyšeli, 6,4 miliard 3,2 miliard z toho bylo specificky pro tu iniciativu pro zaměstnanost mladých a 3,2 miliard byly národní alokace ESF. Rovněž víme, že zde je zhruba 1,1 miliardy kofinancování ze strany členských států, to je pro, tedy pro tu část ESF. Největší příjemci jsou Španělsko, to má až třetinu těch peněz, Itálie, Francie a Polsko a nejmenší příjemci eh, jsou Slovinsko, Kypr a Česká republika. Asi budete vědět, že jsme měli několik specifických pravidel za účelem rychlé implementace, to znamená frontloading, urychlené předfinancování a tak dále ale většina eh, důkazů ukazuje na to, že to mělo jen omezené dopady, protože důvody pro spoždění té implementace nebyly finanční, ale procedurální na úrovni členských států. Takže co víme o implementaci této iniciativy, eh, co s těmi penězmi země dělají? Eh, dělali jsme průzkum na konci listopadu 2015, to už je poměrně dávno, nicméně já si myslím, že se toho hodně nezměnilo, co se týká těch implementovaných aktivit. Většina členských států nabízí celou paletu podpory, tři nebo víc opatření na podporu i této iniciativy. Nejčastěji pracují s pracovními zkušenostmi nebo s aktivitami typu kvalifikačního. To vidíte tady na snímku, že 83% těch eh, orgánů nabízejí určitou první nabídku práce, 72% různé stáže, 65% různé odborné, profesní vzdělávání a tak dále. Vím, že podpora startupů je pro vás také zajímavé toho, eh, tady to vidíme zhruba v polovině Eh, těch zemí. Některé země dělají něco jiného, je zde celá řada lidí, například Itálie a Francie, které implementují takový, takovou, takovou národní občanskou službu tímto financování a eh, na, ve Francii 60% toho financování eh, jde na hledání práce a poradenství, což není tak prominentní v jiných státech. Opět nemáme žádné opatření, které by zabraňovalo tomu, aby se mladí lidé stávali takzvanými need, a je potřeba také poznamenat, že všechny státy řekly, že implementují personalizované akční plány, což bylo doporučení pro členské státy v souvislosti s tou iniciativou. Ale eh, to, co se pod pojmem personalizované poradenství míní, to se liší. V některých státech jsou to balíčky opatření, třeba tří různých opatření, jiné země mají skutečně cílené hodnocení potřeb mladých lidí a aktivity, které souvisejí s tímto. Byla zde otázka o inovaci. Ehm, my jsme se zaměřovali na inovace těchto opatření v členských státech a zjistili jsme, že sice některé příklady inovace zaznamenáváme a některé příklady jaksi nové organizace nebo organizací, které dříve neměly přístup k financování ESF, tak eh, většina financování v této iniciativě prochází již existujícími opatřeními, která byla pouze navýšena například v Irsku, jsou v podstatě všechna tato opatření jakýmsi upgradem eh, nabídek veřejného zaměstnání. Ve Francii je to něco podobného a vidíte to v celé řadě členských států. Je to proto, nebo jeden z faktorů pro toto je to načasování. Velké organizace se zkušenostmi eh, byly vytvořeny, aby se účastnili výzev pro tyto fondy a menší organizace, které by třeba byly inovativnější, potřebovaly více času a tím pádem byly asi znevýhodněné. Tak, eh, co víme o výsledcích? Tedy kolik mladých lidí se toho účastnilo a jaké jsou zde výsledky? Jsou integrováni do zaměstnání, vzdělávání nebo, nebo výcviku? V roce 2014 eh, byla ta míra využití poměrně malá, z toho data moc nemáme. V roce 2015 tady už data máme, máme tady eh, výroční implementační zprávu a víme, že šlo o zhruba 500 tisíc účastníků kteří se té iniciativy účastnili. V roce 2016 tady opět zatím nemáme spolehlivá data, máme tu zprávu komise, která schrnuje výsledky záruky pro mladé a e, iniciativy pro zaměstnanost mladých. Tam se říká, že se toho účastnilo 1,4 milionu lidí ale já si myslím, že ve skutečnosti to bude méně z důvodu například, eh, jaké tady byly uvedeny ze strany španělské zástupkyně, tedy, že velký podíl mladých lidí eh, v Itálii a Španělsku eh, se tam registrovalo do toho systému, ale nic z toho nemělo. V Itálii v březnu 2016 jsme měli 640 tisíc zaregistrovaných lidí, ale pouze 220 tisíc intervencí skutečně proběhlo. A hovoříme, hovoříme o intervencích, ne o jednotlivcích. Možná, eh, že zde jsou jednotlivci, kteří dostávali více intervencí, nimi slovy ve finále by to znamenalo pokrytí ještě menší, menšího počtu mladých lidí touto iniciativou. Eh, k tomuto bychom měli mít více informací v květnu nebo červnu, až vyjde nová vyhodnocovací zpráva a bude podána členskými státy. Eh, měli jsme určité potíže s angažováním zranitelných skupin v rámci národní hodnocení. To tedy vidíme z hodnocení na konci roku 2015, kde se říká, že země měly podobné obtíže jako u záruky pro mladé. Přičemž ten průzkum, který jsme provedli na konci roku 2015, naznačuje, že v prvotní fázi členské státy cítili, cílili hlavně na ty mladší e, členy této skupiny, to znamená 15 až 24 leté muže spíše než na ženy a na ty, kteří měli alespoň eh, ukončené středoškolské vzdělání a eh, cílili také spíše na nezaměstnané, spíše než na neaktivní. To znamená, eh, necílilo se na ty, kteří jsou hůře dosažitelní těmito službami. Co je, myslím, poměrně zajímavé, je pokrytí té iniciativy, což je něco, co se objevilo už v minulosti. Ta iniciativa nemá pokrýt všechny need osoby ve všech členských státech, které jsou způsobile, děje se to regionálně, ale myslím si, že je poměrně zajímavé si to porovnat, tady ten podíl NEET, eh, osob, které se toho, toho programu účastnili do července 2016 a podíl eh, těchto osob na celkové populaci NEEDS v roce 2015. Podíváte-li se na ten graf, tak vidíte, že eh, mezi členskými státy jsou skutečně velké rozdíly, co se týká procent osob NEED, které se účastní této iniciativy. To znamená v, Litvi, eh, v, v Lotyšsku, Portugalsku a Irsku, Francii je to zhruba každý pátý NEED, který se účastní této iniciativy, ale v Rumunsku a Spojeném království vůbec ten program nezačal. Ale vidíte ma, malé podíly třeba v Litvě, slo, na Slovensku, v České republice. Eh, já jsem, jsem nezahrnula Španělsko ani Itálii, protože nevíme, kolik mladých lidí se této iniciativy účastnilo, jak už jsem řekla. Co se týká tedy výsledků do konce roku 2015, abyste si udělali představu ohledně těch eh, přechodů, pře- převodů do vzdělávání a školení. Do konce roku 2015 jsme měli zhruba 500 tisíc účastníků Eh, tedy v těch opatřeních financovaných z této iniciativy, a zhruba 40% z nich eh, ta opatření také dokončila. To, zna, to neznamená, že pouze 40%, kteří začnou eh, pracovat s tou iniciativou, tak ji dokončí. Znamená to, že tam byla spousta mladých lidí, kteří tam v tom programu ještě byli a třeba ho skončí v budoucnu. Benchmark průměrně je 70% těch, těch, kteří dokončí tyto intervence. A z těchto, kteří ty intervence dokončili, 80 250 dostalo nabídku práce, to znamená 40% všech, kteří tu iniciativu dokončili, tedy vzdělávání, zaměstnání nebo, nebo další školení. A 109 tisíc eh, už to zaměstnání, vzdělávání nebo školení měli. Rozdíl je tu v tom, že někteří lidé si zkrátka najdou vlastní práci nebo vlastní vzdělávání, takže byť nedostanou nabídku, tak využijí nějaké nezávislé možnosti. A e, tato míra tranzice není tak hrozná, protože většina členských států cílila na oblast někde mezi 25 a 50 procenty. E, Byla zde otázka na kvalitu nabídek, eh, na to se ptáme všichni, odpověď neznáme. Je to proto, že spousta členských států definuje kvalitu nabídek různě. V naší studii jsme se soustředili na to, jak členské státy definují kvalitu nabídek, není to konzistentní. Někteří říkají, že to musí být udržitelná nabídka, někteří říkají, že to musí být uspokojivá nabídka, Eh, jinde říkají, že to musí být kvalitní nabídka, ale vlastně nevíme, co to přesně je. Máme zde určitý indikátor trvání, ten dlouhodobější indikátor eh, té iniciativy je, že eh, jak si ještě 6 měsíců po skončení té intervence ten člověk tu práci nebo to dané školení má, takže, ale to bude fungovat teprve v budoucnosti. Je zde jeden příklad ze Slovinska, to se měla zahrnout v porovnání se Španělskem. Ve Slovinsku to vypadá velice dobře. Eh, co se týká využívání tohoto programu, zaměřujeme se na to, zda eh, s tím má co dělat ta iniciativa. Jeden region byl způsobilý ve Slovinsku, celková hodnota byla zhruba 20 milionů euro. Je to skutečně velice malá alokace, ze vše, vlastně nejmenší ze všech členských států. Eh, musíme to porovnat s tím, že Slovinsko na politiku aktivního trhu práce utratilo za stejný rok 100 milionů euro. Eh, bylo to využito pouze pro tuto iniciativu nazvanou The First Challenge, což je dotovaná, eh, dotovaný 15-měsíční program pro zaměstnání pro lidi, kteří hledají svou první práci. Týkalo se to zhruba 1900 mladých lidí a do konce roku 2016 28 eh, lidí dokončilo ten program a čtyři našli Eh, nové zaměstnání, což může znít eh, hodně špatně, ale musíme předpokládat, že eh, mnoho z těch mladých lidí je v té intervenci stále, protože ty programy trvají velice dlouho, takže ty výsledky se později zlepší. Vidíme, že ve Slovinsku ta iniciativa je hodně cílená. To znamená, počet mladých lidí, ke kterým to dosáhne, je skutečně marginální, když to porovnáme eh, s těmi téměř 41 tisíci nít osobami v té relevantní věkové skupině. Takže abych to eh, schrnula, jaké jsou silné a slabé stránky této iniciativy. Já si myslím, že klíčová silná stránka je, že ta iniciativa dává k dispozici hodně peněz pro eh, opatření na zaměstnanost mladých, které by jinak nebyly financovány v členských státech, hlavně protože na to nejsou peníze nebo protože to není politická priorita. Takže druhá důležitá stránka eh, je to, že eh, se ze zaměstnávání mladých stává důležitá politika ve všech členských státech. To financování lze používat flexibilně, byť někdo tvrdí opak, ehm, ale teoreticky to můžeme v podstatě ušít na míru podle regionálních a místních potřeb a mm, na místní úrovni je to vnímáno velice pozitivně. E, podporuje to zavádění záruky pro mladé v zemích, jsou zde velké přesahy, možná, že to bychom mohli diskutovat v těch otázkách a podobně jako záruka pro mladé to usnadňuje přechod k toho staromodního systému založeného na nabídce k nějakému individualizovanému systému, který je šit na míru mladým lidem a členským státům. Jaké jsou slabé stránky eh, té iniciativy? Jak už tady zaznělo, načasování a krátký časový rámec pro implementaci. To načasování bylo bohužel tak, protože všechny ty řídící orgány se stále připravovaly na eh, nastávající programovací období ESF, dokončovali to předchozí období a bylo dost obtížné do toho vkloubit ještě tu iniciativu. Ehm, ta iniciativa je finanční prout, není to jednorázové opatření, závisí to na kvalitě služeb eh, poskytovaných na úrovni členských států. O tom můžeme mluvit, protože jsou určité problémy v členských státech, které se ukázaly. Pak ehm, je zde problém s identifikací neaktivních anebo administrativně vyloučených mladých lidí, kteří spadají do té iniciativy. Ta iniciativa je často vnímána jako velice byrokratická eh, i v porovnání s ESF, protože zde musíte dokládat dostatečné, dodatečné podklady a celá řada poskytovatelů má problém se splněním všech kritérií způsobilosti, například získat potvrzení o pobytu těch mladých lidí, což je jeden z předpokladů pro participaci. A v neposlední řadě že ta iniciativa byla velice neflexibilně založená na mírách nezaměstnanosti mladiství v roce 2012. V některých regionech se ta míra pak změnila a třeba se ten počet nezaměstnaných mladých snížil. Co dělat dál? O tom můžeme diskutovat v otázkách, mně už dochází čas, všímám si, Hovořili jsme samozřejmě o prodloužení toho období eh, iniciat, eh, fungování iniciativy po roce 2018, to je myslím velice důležité, ale důležité také to přemýšlet o tom, jak se to bude implementovat. Já si nemyslím, že členské státy ehm, mají všechny nutně výhodu z většího objemu peněz. Myslím, že je potřeba zhodnotit, které regiony konkrétně potřebují víc peněz a na jaký druh aktivit je potřebují. Je potřeba provádět různé druhy výzkumu, o tom můžeme mluvit v otázkách odpovědních a do budoucna pro podobné fondy se musíme zaměřit na to, eh, aby se zvýšila efektivita eh, a kompatibilita s existujícími fondy ESF. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Merci pour... Eh, Děkuji za tyto informace o této hodnotící práci, která byla odvedena. Viděli jsme tam několik regionálních eh, specifických informací v té vaší prezentaci, které zohledňují právě s regionální specifika, eh, specifika související s regionálním pokrytím a zejména jste se zmínila. A nyní se podíváme na situaci zejména ve Španělsku. Paní Elvira González poprosím. prosím. Thank you. Thank you very much for inviting me. Děkuji za pozvání na dnešní zasedání. Pokud je o Španělsko, tak to je, myslím, případ velice zajímavý, protože ukazuje celou řadu rozdílů oproti tomu, co tady eh, doposavat zaznělo. Já eh, jsem členkou Evropského centra pro eh, odborné informace a věnuji se trhu práce. Zpracovali jsme k této věci už celou řadu materiálů a konkrétně i materiály týkající se záruky pro mladé. Ve svém vystoupení bych se tedy podívala na čtyři záležitosti. Jednak vysvětlím trochu, jak probíhala implementace, jednak té iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých IEI e a možná i té záruky pro mladé. Takže vysvětlím tu implementaci IEI, eh, e my tomu říkáme jej. E a v druhé části eh, se podívám na pokrok s implementací iniciativy IEI e a také záruky pro mladé. Následně se podívám na to, jak se vyvíjela nezaměstnanost mladých lidí a vůbec nezaměstnanost obecně. A ve čtvrté části svého vystoupení eh, bych sformulovala klíčová zjištění a doporučení. Tak pokud jde o provádění iniciativy EIE e a záruky pro mladé, tak musím říci, že eh, vše vlastně začalo v roce 2013 strategii pro podnikání a zaměstnanost mladých, kterou jsme si ve Španělsku schválili a která byla zaměřena na mladé lidi do 30 let věku. My jsme tady to neomezovali 24 nebo 25 lety věku, ale šli jsme až eh, do 30 let. Španělská vláda v roce 2013 představila implementační plán pro záruku pro mladé, což je v podstatě totež, eh, co ta strategie pro zaměstnanost a podnikání mladých, kterou eh, Španělsko v témže roce spustilo. A v prosinci roku 2014, o rok později, vznikl operační program Zaměstnanost mladých. Tento operační program byl tedy schválen a plně se věnuje provádění záruky pro mladé. Iniciativa IE I je součástí tohoto operačního programu Zaměstnanost mladých. Pokud jde o IEI, e tak tady bych chtěla zdůraznit, že 80% eh, financování eh, jde z IGEU. Bylo to přes 7 miliard eur. 943 milionů je celková alokace, je to vůbec nejvíce ze všech evropských eh, zemí a stejně tak jsme dostali mm, ještě další 2 miliardy z Evropského sociálního fondu. Teď, eh, pokud jde o příjemce v rámci té iniciativy EIE e a záruky pro mladé, původně bylo rozhodnuto, že to bude skupina mm, mladých, kteří nepracují ani nestudují do věku 24 let. Ale v červenci roku 2015 eh, to bylo přehodnoceno a věková skupina byla rozšířena i na mladé lidi do 29 let, pokud eh, bude nadále nezaměstnanost mladých lidí vyšší než 20 Pokud jde o požadavky na způsobilost, eh, to už tady eh, zaznělo. Ty požadavky byly tak přísné, že to zřejmě bylo důvodem, proč to značně omezilo počet mladých lidí, kteří se rozhodli za ruky pro mladé nebo té iniciativy IEI e využít. Takže v prosinci roku 2016, tedy teprve nedávno, eh, byly ty požadavky eh, spružněny. Zvláště ten požadavek eh, nebo ta skutečnost, že je potřeba, aby se mladý člověk registroval na úřadě práce, aby mohl čerpat tu záruku pro mladé. Toto, tento požadavek už tedy neplatí a tím doufáme, že oslovíme větší počet eh, mladých lidí. Pokud je o e, způsobilost španělských regionů, způsobilé jsou všechny. E, polovina zdrojů šla e, přímo regionům, regionálním úřadům, protože, jak asi víte, my jsme země, která má decentralizovanou státní zprávu, máme autonomní oblasti, které mají své decentralizované pravomoci a ty se týkají také politik trhu práce, takže právě na ně spadla ta iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých. Druhá polovina se koordinovala centrálně. A co je tady důležité, je, že ve Španělsku se nám podařilo zapojit do partnerství různé aktéry, například 84 místních eh, komor, obchodních komor, ti spolu pracovali s různými informačními místy, úřady pro mladé, zapojili se nevládní organizace, také ministerstvo pro veřejnou zprávu, které má e, tuto koordinaci s místními aktéry na starosti. A v nedávné době, v prosinci loňského roku, což je také důležité, Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb stejně jako sociální partneři eh, se do těch partnerství rovněž přidali. Ministerstvo školství totiž eh, zpočátku do partnerství zapojeno nebylo, bylo to jenom to Ministerstvo pro veřejné služby. Španělsko také eh, schválilo řadu reform v souvislosti s implementací EIE e a záruky pro mladé, což pomohlo eh, reformovat politiky, aktivní politiky trhu práce, které byly postupně schvalovány od roku 2012 a díky něm se zlepšila koordinace centrální zprávy i zprávy no, eh, regionální. Pokud jde o pokrok při implementaci iniciativy EIE, e, tak eh, Konkrétní údaje tady už zazněly od předřetnice. Bohužel Španělsko značně pokulhávalo eh, v zapojení mladých lidí. Myslím si ovšem, že eh, došlo ke značnému pokroku, především v loňském roce. Přesto přeze všechno eh, míra zapojení mladých lidí v té skupině 15 až 29 let je v současné době, a to jsou údaje z února roku 2017, hruba na úrovni 32 to je můj vlastní výpočet, protože eh, oficiální údaje zatím za toto období k dispozici nemáme. Myslím, že budou až na konci eh, nebo později v letošním roce. Poslední oficiální údaje jsou z roku 2015. Takže já jsem vypočetla tedy eh, tento odhad v té příslušné skupině do 29 let. Takže zhruba to je tedy 32 mladých lidí, což je mnohem nižší, než je průměr EU. V roce 2015 to bylo 37 Nicméně je to nárůst, je to dvojnásobný nárůst, když to srovnáme eh, s rokem 2016, takže s únorem 2016, takže vidíme, že opravdu došlo při tom provádění ke značnému pokroku. Pokud je o další výsledky, tak eh, ty vlastně přebírám ze studie Evropské komise a naznačují, že Vlastně ještě teď uvedu svůj vlastní výsledek, jeden svůj vlastní výpočet, který dokládá, že stále přetrvávají obrovské rozdíly mezi jednotlivými regiony, protože například v Navaře, Asturii a v dalších regionech je účast 40 ale v Mili je třeba pod 20 Pokud jde o ty ostatní indikátory, jak vidíte na tomto slajdu, ty už jsem převzala ze studie Evropské komise. Tam vidíme pozitivní eh, nárůst eh, případů 74 účastníků dostalo nějakou nabídku, jenom 31% eh, ovšem z těch nabídek eh, jsou místa pracovní, 70% eh, různá jiná aktivace, vzdělávání, stáže, školení a tak dále. Třetím ukazatelem je udržitelnost. Integrace do trhu práce, ta je podobná evropskému průměru, je to zhruba 37,7 kdy šest měsíců po ukončení záruky pro mladé ti lidé se trvávají eh, zapojeni eh, do trhu práce. Tak jak můžeme vysvětlit eh, to zdržení a nedostatečnou implementaci, ke které došlo? Já si myslím, že to bylo dáno počáteční nejistotou a takovým zmatkem, kdo bude mít nárok zapojit se do té iniciativy a záruky pro mladé, protože tehdy docházelo k překryvu dvou programovacích období a také se velice pozdě eh, vybrala eh, kritéria pro příslušné eh, operace. To vše se potom zlepšilo, zejména v roce 2016 ale na počátku nebylo jasné, jaká opatření budou opravdu způsobila, proto určité váhání a spoždění. Další důvod vidím v celkovém ekonomickém kontextu k fiskální konsolid, v ve fiskální konsolidaci. V roce 2007 až 2014 rozpočet na aktivní politiky trhu práce ve Španělsku byl snížen o 30 což samozřejmě v kontextu rostoucí nezaměstnanosti znamenalo, že aktivní politika trhu práce eh, oslovovala o 68 lidí eh, méně. Byl to tady obrovský eh, propad per capita to bylo o 10% méně, než například alokuje Dánsko, o 23% méně, než alokuje Francie a o 30% méně, než alokuje Německo. To znamená, že iniciativa na podporu zaměstnanosti nedokázala vykompenzovat ten obrovský pokles rozpočtových prostředků. Další důvod, proč ta implementace byla zpočátku tak váhavá, je omezená kapacita eh, regionálních úřadů práce. To jsem už zmiňovala na začátku, tam došlo eh, k tomu, že zpočátku ta partnerství nevznikala příliš rychle. Také jsme zaznamenali nedostatek eh, inovací, pokud jde o nabízené aktivity a různá doprovodná opatření. Já jsem říkala, že jenom 30 eh, těch eh, účastníků programu nakonec dostalo nabídku v podobě zaměstnání. Většina dostala spíše nabídku v oblasti stáží či či vzdělávání a většinou to mm, byla mm, místa nejistá. Třetí věc, kterou bych chtěla zmínit, je, jak se to vyvíjela nezaměstnanost mladých lidí a obecně e, zaměstnanost e, ve Španělsku. Asi to úplně nevidíte na těch grafech, protože jsou maličké, ale tam nalevo jsem chtěla ukázat vývoj nezaměstnanosti mladých e, v absolutních číslech. Já vám to přečtu. To hlavní, co z toho vyplývá, tedy je, že nezaměstnanost mladých se zvýšila o 1 milion osob mezi lety 2008 až 2012. Více než polovina eh, z těchto mladých lidí eh, měli nižší vzdělání a během procesu obnovy od roku 2013 do roku 2015 zhruba 400 tisíc tisíc mladých lidí eh, už práce našlo, takže tam došlo k tomuto poklesu. Napravo vidíte, že eh, asi 2 miliony nezaměstnaných mladých lidí přišlo o práci během první fáze finanční krize v roce 2008 až 2012, ale od roku 2013 až do roku 2016 bylo vytvořeno pouze 21 tisíc pracovních míst pro mladé lidi a jsou tady obět, opět obrovské rozdíly mezi regiony. Castilla a Leon snížila nezaměstnanost o 40% v případě mladých lidí, ale například hmm. Valencie pouze o 6% a tak bych mohla pokračovat. Teď kvalita pracovních míst, o tom jste také hovořili. ta pracovní místa, která byla nabízena mladým lidem, byla skutečně velice málo početná, bylo jich málo. A nebyla to příliš kvalitní pracovní místa, byla tam spíše dočasná pracovní místa za nižší mzdy. Podle některých výzkumů se ukazuje, že eh, mezi lety 2008 až 2014 došlo k poklesu mest eh, o 25 A teď je čtvrtá část, jaké výzvy ještě přetrvávají. Španělsko si musí zlepšit eh, finanční provádění této iniciativy i fyzické provádění této iniciativy, jednak tím, že eh, nastaví integrovaný informační systém. Myslím, že k tomu už postupně dochází, ale ta, ta práce ještě není hotová. A to je opravdu naprosto zásadní. Je potřeba, aby ten systém byl eh, dokončen, abychom mohli monitorovat průběh iniciativy je také třeba zlepšit koordinaci mezi úřady práce a dalšími zprostředkovacími eh, subjekty. Musíme zlepšit také implementaci v těch regionech, které nejvíce zaostávají, zvýšit eh, kapacitu úřadu práce, to znamená umožnit jim nabrat více kvalifikovaných pracovníků, zlepšit implementaci eh, opatření na straně eh, poptávky. To si myslím, že ve Španělsku velice eh, důležité a možná se to trochu ličí oproti evropskému průměru, protože Španělsko neinvestuje dostatečně na opatření na straně poptávky oproti celoevropskému průměru. Další výzvou je řešit potřeby mladých lidí, kteří jsou ohroženi chudobou či sociálním vyloučením. A pokud jde o výzvy, před kterými stojí celá Evropská unie, tak eh, bude eh, dobré eh, zajistit lepší absorpci prostředků až do konce toho období. Ve Španělsku se to zdá být docela problematické. Zároveň je třeba si uvědomit, že IEI e představuje 80 rozpočtu záruky pro mladé tak to je tomu do roku 2018. Posléze to klesne na 20 eh, do roku 2023, to znamená, že dojde k obrovskému poklesu rozpočtu na tuto iniciativu. Děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji, takže jsme vyslechli jednotlivé záležitosti spojené s hodnocením, teď tady zaměřené konkrétně na situaci ve Španělsku, takže zase dám po dvou minutách eh, zpravodajům, spravodají a stínovým zpravodajům za EPP, paní Tomc. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, díky za prezentace, za tuto zprávu. Ta statistika je hodně zajímavá. Poté, co jsme si vyslechli tuto prezentaci, si myslím, musíme udělat jasno v tom dojmu, zda ten program je tedy úspěšný nebo není. Není pochyb o tom, že na úrovni EU jsme investovali hodně peněz na vyřešení této situace a jak vidíme, členské státy měly různou míru adsorpce, co se týká eh, těchto zdrojů. Nicméně nelze vždy jen ukazovat prstem na instituce EU. Musíme se ptát, jak úspěšné byly jednotlivé členské státy na národní úrovni. Oni musí implementovat eh, programy ve svých zemích. Pakliže budeme diskutovat o možném prodloužení nebo naopak neprodloužení těchto programů, a já si myslím, že si všichni myslíme, že bychom v tomto směru měli udělat o něco více, měli bychom, myslím, říct ano. Tento program eh, sebou přinesl hodně pozitivního, hodně pozitivních dopadů a výsledků, nicméně vaše zjištění nám pravděpodobně pomohou převzít do budoucna více odpovědnosti, zvýšit transparentnost ve využívání fondů a zvýšení efektivity. Ráda eh, bych upozornila na jednu věc. Fakt, že máme tento program a alokujeme v rámci něho spoustu prostředků, to je v pořádku, ale musíme si uvědomit, zda to jsou dlouhodobá nebo krátkodobá řešení. Můžeme vytvářet nová pracovní místa pomocí nových peněz, ale musíme se soustředit také na vypracování kvalitního hospodářského zázemí. Chceme-li dlouhodobá, skutečně dlouhodobá řešení. Na závěr bych ráda zdůraznila jednu podle mě velice důležitou věc. Když dojde ke skončení nějakého programu, zejména u programu pro mladé lidi, tak je potřeba zaručit, dostatek pracovních míst na trhu práce. Eh, může dojít klidně totiž ke vzniku nejistých pracovních podmínek i po skončení těch programů. Nevidím tady nikoho za SND, takže paní Dlabajová. Ano, ta výslovnost už byla mnohem lepší. Eh, jen velice rychle jedna věc, kterou jsem už zmínila. Eh, když hovoříme o měření efektivity, měli bychom se podívat, jak dosáhnout dlouhodobých výsledků. A zde bych ráda znala váš názor, protože vy jste byli v terénu, viděli jste, jak tam ta implementace probíhá v členských státech, takže jak můžeme ty dlouhodobé výsledky změřit? Nechceme se soustředit jenom na okamžité krátkodobé výsledky. A pak druhá otázka. Ta iniciativa pro nezaměstnanost mladých se vnímá jako byrokratický a administrativně velice těžký program, to jste zmínili co můžeme prakticky vzato změnit, abychom usnadnili žádosti o finanční prostředky. Co byste doporučili změnit prakticky to? A nakonec bych ráda zdůraznila, že bychom měli být velice opatrní a měli bychom zachovat synergie mezi všemi evropskými politikami, nejen mezi vzděláváním, zaměstnaností, ale všechny politiky pro mladé se musí vzájemně doplňovat. Ty synergie musíme zachovat, protože pokud to budou jenom samostatně působící programy, tak se situace nezlepší. A poslední věc, kterou chci zdůraznit, v členských státech a regionech je důležité to, aby komise pomáhala. Tedy kromě účinných národních a regionálních implementačních snah je zásadní, aby komise pomáhala s tím, aby jak si překrývala ty mezery v implementaci a řídila projekty. Ovšem komise bych řekla, už v té oblasti technické přímé pomoci členským státům dělá leco. Děkuji vám za pozornost. Merci. Děkuji za zelené paní Reinke. From... Děkuji a děkuji oběma řečnicím. Musím přiznat, že zejména ten španělský příklad eh, mi znovu ukázal, že se musíme podívat na koherentnost politik, protože na jednu stranu, pokud máme redukci aktivních eh, politik na trhu práce o 68%, což Není tedy výlučně, ale také to kvůli tomu, že Španělsko bylo programová země a pak máme ještě další eh, rozpočtovou konsolidaci, která v podstatě škrtá peníze pro tyto programy a na druhou stranu přivádíme financování, které je velice užitečné, ale nemůže kompenzovat tu mezeru, která tam vznikla tím, že se změnila politika na evropské úrovni, tak tím se stáváme nekoherentní a je to podle mě něco, co ta iniciativa zaměstnanosti pro mladé nevyřeší a je to, myslím, kritika, kterou musíme brát velice vážně. E, rovněž to, myslím, ukazuje, že e, chceme-li skutečně řešit problém nezaměstnanosti mladých, zejména v jižních státech, musíme vytvářet pracovní místa. Bez investic do ekonomiky, do vytváření kvalitních pracovních míst nebude možné dostat e, mladé lidi na trh práce, pokud tam žádná pracovní místa nebudou. A opět to, myslím, jasně vyplynulo z toho, co jste říkala o té situaci ve Španělsku. A pak mám ještě otázku, která je na vás na obě, na vás na všechny. Co se týká výsledků s tou iniciativou pro zaměstnanost pro mladé v EU celkově. Vy jste řekli, že je potřeba dále zkoumat. Já už teď mám dojem, že z těch zjištění, která máme, vlastně si nemůžeme udělat celkový obrázek, protože je tady spousta nezodpovězených otázek. Takže jsem se chtěla zeptat, kdy si myslíte, že dostaneme nějaký ten lepší přehled a jaký druh dodatečného výzkumu je potřeba provádět, abychom mohli zhodnotit nejen implementaci té iniciativy pro zaměstnanost mladých, ale specificky osvědčené postupy v této oblasti, protože já si myslím, že na tom španělském případu jsme viděli, jaké jsou ty výzvy, ale možná bychom se mohli podívat i na jiné příklady, kde věci zafungovaly dobře, kde eh, by se jiné členské státy mohly nějak poučit. Děkuji. Děkuji, nevidím nikoho za ENF, takže paní Šojdrová, dvě minuty. Děkuji, pane eh, předsedající. Já bych eh, chtěla mm, uvést několik komentářů a takový dotaz. Eh, myslím si, že obě iniciativy, jak Youth Guarantee, tak Youth Initiative, eh, cílí správně na tu skupinu mladých, nezaměstnaných, nezapojených a nedovzdělaných. Ehm, na příkladu Španělska se ukazuje, že to je správně zaměřená iniciativa. Já bych to nepodceňovala, prostě myslím si, že je to potřebné, ale myslím si, že eh, tyto iniciativy jsou poněkud roztříštěné. Když se podíváme na tu mapu podpory, kterou mladí lidé v tom věku zhruba od 17 do 30 let na úrovni Evropské unie mají, tak vidíme Youth Guarantee, Youth Initiative, New Skills Agenda, Europe Solidarity Corps, která se teď připravuje. Jsou to v podstatě čtyři eh, pro, probíhající a jedna úplně nově připravovaná iniciativa. Eh, myslím, že bychom se měli opravdu zamyslet nad efektivitou toho, podle mého názoru, správně zacílené, ale roztříštěné, roztříštěných nástrojů. Opravdu eh, jsou to iniciativy, které vychází z komise. Evropský parlament velmi podporuje ten cíl, to znamená pomoci členským státům zajistit lepší vzdělání, lepší praxi a lepší uplatnění. Ale ehm, ty nástroje by opravdu měly být, podle mého názoru, lépe koordinované už na té úrovni Evropské komise. Chci se vás zeptat na váš názor nového nástroje European Solidarity Corps, který se připravuje a ve sdělení komise se jasně říká, že právě Youth Initiative and Youth Guarantee budou těmi programy, které budou, part, které budou participovat na vzniku tohoto nového nástroje. Myslím, že jste o tom informovaní. A druhá otázka, promiňte mi, pane předsedo, já ji považuji za dost důležitou. Uh, vy jste zmínili, že ve Slovinsku probíhá program nebo projekt za 20 milionů euro a zapojilo se 1897 účastníků. To je 10 543 euro na jednoho účastníka. To tedy musím říct, že je hodně velkorysý program. Eh, prosím, eh, vaše odpověď zase myslíte, že to je adekvátně eh, tedy účinný program. Děkuji. Merci. Děkuji, takže Máme asi 10 minut, takže bych chtěl dát slovo zejména panu Varnejovi, protože je zde celá řada otázek, respektive je jasné, že vš- na všechny otázky, které zde zazněly, není možné odpovědět, takže prosím, udělejte určité vytřídění těch otázek, tak aby i ostatní experti měli, dejme tomu, pár minut na reakce. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. No, já se teď tak trochu musím vybírat eh, mezi, eh, mezi otázkami, ale naštěstí mohu všechno to, co souvisí s tím programem UEI, předat tady kolegyním, takže já se soustředím na tu záruku pro mladé a související politiku. Za prvé zde byla poznámka k, té, eh, k tomu nepoměru implementace a těch dat, zejména co se týká míry pokrytí a úspěšného dokončení programu je potřeba pochopit, že eh, záruka pro mladé je relativně nová politika. A sběr dat tím pádem, řekněme, je eh, v plenkách. Takže máme zatím pouze data za rok 2014 a 2015, což také znamená, že potřebujeme nechat ještě trochu času, než eh, se ta data jaksi stanou spolehlivými ale je fakt, že ten postup není všude stejný. To už je vidět teď. A to pramení z toho, že ta situace v jednotlivých členských státech se také hodně liší. E, co se týká konkrétní otázky o pokrytí a míře dokončení, vidíme, že v některých členských státech si vybrali rozšířit pokrytí na více mladých lidí, ale pak samozřejmě ta účinnost té záruky pro mladé co do úspěšnosti není tak vysoká jako v jiných členských státech, které nejprve nabízejí tu záruku pro mladé malé populaci eh, těch need osob a pak dosahují eh, vyšší úspěšnosti. Takže to je jedno takové pozorování, eh, které jsme pozorovali. Pak zde byla poznámka ohledně specifických programů v rámci záruky pro mladé, které nejsou nutně účelné, inovativní, zda by bylo možné nějaké tyto programy zrušit a e, Opět já se soustředím pouze na tu politickou stránku věci. E, záruka pro mladé. Zde jsme v neustálém kontaktu s členskými státy a to nejen prostřednictvím evropského semestru a IMCO, což je ještě vyšší úroveň. Máme ještě kontakty na pracovní úrovni, máme síť koordinátorů záruky pro mladé. a členským státům, eh, jak si indikujeme, když zaznamenáváme, že některé programy je potřeba trošičku přizpůsobit Tím nechci říct, že komise by mohla nějaký program přímo zrušit, ale může členským státům doporučit nebo poradit nějaký program vylepšit. Pak, pak tady byla otázka na to, jak změříme udržitelnost eh, nabídek v rámci záruky pro mladé, zejména nabídek práce, což je to nejoblíbenější Máme samozřejmě následná data, takže v rámci sběru dat sbíráme i data o tom, co se stane s tou danou mladou osobou, která využila této nabídky o 6 měsíců, 12 měsíců a 18 měsíců později. Problém je, že jsme na začátku implementace a proto máme data zatím jenom pro to období plus 6 měsíců, ale postupem času budou přicházet další data. A to nám pomůže eh, podívat se na to, do jaké míry jsou tyto programy udržitelné. Zda ty pracovní nabídky nabízejí kvalitní pracovní podmínky, to je velice relevantní otázka. V této fázi nevíme, a proto jsem zdůrazňoval, že je tak důležité to dál diskutovat s členskými státy, eh, tedy tu otázku kvality a jak zajistit, eh, že ta kvalita nebude upadat. Aktuálně komise již pracuje společně s Mezinárodní organizací práce na definici kvalitní nabídky. Eh, nicméně řešíme také možnost diskutovat kvalitativní standardy s členskými státy v rámci EMCO, Nicméně definitivní výsledek té diskuse bude záviset také na názorech členských států jako takových. Pak otázka k osvědčeným postupům. Nevím, kolik mám času? Aha, už mi došel, no nic. Ehm, tak e, už jenom velice stručně. Ta otázka k tomu, k tomu věkovému limitu, to rozhodují členské státy. Polovina se rozhodla jít až do 29 let, tedy nabízet tu záruku pro mladé až do věku 29 let a tady komise nechce nějak zasahovat. A nakonec, a to bude to poslední, co řeknu, zaznělo tu, zda bychom měli ty stáže odstranit z té nabídky, protože to je jenom 12%. Opět to je otázka sběru dat. V některých členských státech se stáže považují za pracovní místa. Takže eh, i v, te, v, tě, v těch procentech pracovních míst jsou obsaženy stáže v některých členských státech. Nicméně komise si nemyslí, že bychom stáže měli vyškrtnout eh, z této nabídky. A teď už dávám slovo kolegyním. Eh, děkuji. Tak já za dvě a půl minuty zkusím stihnout pět otázek. První otázka se týká měření účinnosti a dlouhodobých výsledků. Podobně jako u záruky pro mladé zde máme jaksi dlouhodobější výsledky, já bych jim říkala střednědobé výsledky, to je to období plus 6 měsíců. Vím, že celá řada členských států se snaží ty odhady dopadu intervencí vylepšovat, eh, pracují s různými eh, evaluacemi, kontrolními skupinami a tak dále, ale nesmíme zapomínat na to, že v celé řadě zemí ta datová situace u těchto evaluací vůbec není dobrá a nemůžeme nikoho nutit to implementovat. Samozřejmě, kde to existuje, to poskytuje zajímavé informace o výsledcích těchto programů. Za druhé, co bychom měli změnit, aby to nebylo tak administrativně náročné. Tady máme dvě úrovně Jednak jsem to zmínila už ve svých závěrech, tedy kdyby to bylo lépe harmonizováno s tím, co dělá ESF, protože ty správní orgány a celá řada těch organizací pro, poskytujících, těch, te, te, poskytujících ty programy to poskytují zároveň. To znamená, pokud by ty systémy získávání veřejných zakázek a tak dále byly zharmonizovány co do načasování a obsahu, bylo by to, myslím, méně náročné pro poskytovatele těchto služeb. Dále možná bych měla trošku ujasnit jak se, lze, se dá dokazovat ta způsobilost mladých lidí. Slyšeli jsme to i to na příkladu Španělska a znám to i z anglického kontextu. Celá řada poskytovatelů si myslí, že musí poskytovat skutečně tvrdé důkazy ohledně pobytu v té oblasti, to, že někdo není ani ve školství, ani v nějakém učňovském programu, ale je to také odpovědnost komise nebo řídících orgánů, aby jasněji řekli, že přípustné jsou i jaksi měkčí důkazy, řekněme. Eh, kdy budeme mít lepší představu. No, v květnu až v červnu dostaneme data za rok 2016 pro tu iniciativu nezaměstnanosti pro mladé. Nevím, kdy to dostanete vy, ale komise to dostane někdy v květnu až v červnu a tím pádem pak budeme mít přehled eh, za období 2015 až 2016. Co se týká nejlepších postupů, eh, ta závěrečná evaluace bohužel bude k dispozici až na konci roku 2018, tedy až ten program skončí. Pravděpodobně Eh, tam pak budou nějaké informace o svědčených postupech, ale pravděpodobně některé ty informace můžeme získat i předtím a to by bylo velice důležité. Moc informací o tom European Solidarity Corps nemám. Eh, pokud ta iniciativa pro nezaměstnanost zůstane tak, jak je i co do finančního období, nevím, jak by se tyto dva nástroje mohly sloučit, protože teoreticky všechny peníze už mají být připsány a všechno už má být teď naplánováno, takže nevím, jaká tam je možnost pro interakci, možná k tomu by se mohla vyjádřit komise. A nakonec eh, zda je adekvátní, kolik peněz utrácíme na jednoho mladého člověka per capita. Já si myslím, to záleží na tom, jak, jaké ten mladý člověk má problémy. Někteří mladí lidé, kteří jsou velice daleko od trhu práce, tam se musí investovat daleko víc peněz, než eh, nějakých tisíc euro na hlavu, takže skutečně záleží na tom, jakých opatření chcete dosáhnout a kdo je ta cílová skupina. Pokud to jsou lidi s postižením, tak je to zkrátka drahé. Děkuji. Dvě minuty, no dobře. Eh, já bych eh, jenom okomentovala tu koherentnost mezi redukováním rozpočtu ve Španělsku per capita je to nějakých 68 a to v kombinaci s financováním pro iniciativu pro nezaměstnanost mladé a záruku pro mladé. Já s vámi jedině souhlasím. Ty iniciativy byly v podstatě úplně zablokované tehdy. Takový byl náš dojem. A je to jeden z důvodů, proč ty začátky byly tak, tak, tak slabé. Rovněž, jak tady zaznělo, musíme vytvářet pracovní místa ano, ve Španělsku vidíme, že ty osoby mít mají velice náročné požadavky na vzdělávání. Ono nemá moc smysl jim dávat další vzdělávání, protože to jenom frustruje. A jak jsem řekla, jde skutečně o vyloženou soutěž o těch pár pracovních míst, která se dají k dispozici. To je, myslím, riziko, které aktuálně ve Španělsku existuje. Tedy, že ve Španělsku je poměrně běžné, že e, jsou k dispozici různé náborové pobídky, různých dotací na platech nebo něčeho takového, jak pro mladé, tak pro starší lidi, tak pro osoby, které jsou najímány místně nebo na dálku a tak dále. Tam těch programů je celá řada. Tyto pobídky se zatím ukázaly býti vysoce neproduktivní. Takže já si myslím, že se musíme spíš zaměřit na to, jak věci dělat řádně nabídnout třeba nějaké platové dotace nebo něco takového. Zkrátka musíme vytvářet kvalitní pracovní místa. A platovými dotacemi si nejsem jistá, jestli se nám toho podaří dosáhnout. Takže je zde riziko, že ty platové dota- subvence, platové dotace eh, v podstatě budou přispívat k tomu, že celkově za to se naše pracovní síla bude zlevňovat. Ve španělském případě bych zvolila asi regionální přístup, to je k další otázce, protože zde je ohledně nejlepších postupů spousta úžasných příkladů, například v Katalánsku, kde se cílí skutečně na zranitelné mladé lidi, pracují s místními orgány, nevládními organizacemi a ta jejich práce je úžasná Myslím si, že by bylo možné zvýšit účinnost těchto snah a myslím si, že je potřeba také zvýšit transparentnost. Nevím proč, ale záruka pro mladé je ve Španělsku v podstatě neznámým programem. Ohledně toho European Solidarity Corps nic moc nevím v souladu s zárukou pro mladé a iniciativou pro zaměstnanost mladých, takže to je vše. Děkuji vám. Okay, je vous remercie. Dobře, děkuji vám. Myslím si, že budeme mít před sebou ještě důležitou práci. Ta, tu analýzu bude nutno zaměřit na mnoho věcí. Je zde určitá zásadní dynamika, tak aby byla spojena s těmi skutečně důležitými cíly pro Evropskou unii. V každém případě děkuji všem účastníkům, zejména také tematickému oddělení, které ostatně zpracuje dokument, ve kterém budou zapracovány ty úvahy a údaje a informace, které jsme zde dnes vyslechli. Děkuji řečníkům jak z generálního ředitelství, tak expertům. Bohužel se omlouváme za ten krátký čas. Vždy u takovýchto slyšení máme omezený čas zvláště když ty věci jsou komplikované. Také děkuji kolegům poslancům, zejména bych řekl těm kolegům poslancům, kteří zde vydrželi až do konce, to bych chtěl zdůraznit a děkuji také tlumočníkům. Budeme mít mimořádnou schůzi 3. dubna ve Štrasburku a potom 11. a 12. dubna zde v Bruselu. Takže děkuji vám a příjemné odpoledne.